financí. Musíme eh, samozřejmě brát v úvahu také finanční aspekty. Z dlouhodobějšího hlediska musíme sledovat otázku trvalého financování, eh, stejně tak jako okamžité provádění některých opatření. Musíme rozvíjet tržní mechanismy, abychom mohli mobilizovat finanční prostředky a zvýšit eh, účinnost toho, co již bylo učiněno. Snažíme se sledovat, co je možné učinit a posílit to, co již bylo učiněno například ve technologických změnách. V červenci proběhla neformální rada ministrů pro životní prostředí. Toto všechno jsme diskutovali a je třeba říci, že ze všech stran dostáváme velmi silnou politickou podporu. Chtěli bychom, aby to snížení o 20 až 30 eh, mohlo být skutečně použito jako hybná páka, která znásobí tento efekt. Důležité je mít eh, velmi solidní eh, nástroje, aby bylo možné také ovlivnit naše partnery. Již před letními prázdninami jsme začali jednat se Spojenými státy a také s Čínou. Na příštím summitu se pokusíme projednat, co by bylo možné eh, učinit, eh, abychom dále pokročili na cestě ke Kodani, která je tady velice důležitým mezníkem. Velmi důležité také je eh, zvažovat, co můžeme udělat ve spolupráci s vládami a také parlamenty jednotlivých zemí, neboť ti všichni ovlivňují tuto situaci. Když nám jde o ekologicky účinné hospodářství, ekonomiku, tak tady si Eh, švédské předsednictví velice dobře uvědomuje současný stav hospodářské a finanční krize. Ale právě tato krize by nás měla vést k tomu, abychom dále směřovali k ekologické kultuře. Ekologicky účinná ekonomika je téma, které již bylo projednáváno na společném zasedání Eh, ministrů životního prostředí a ministrů zemědělství. Především jsme zdůrazňovali odpovědnost Evropské unie. Zdůrazňovali jsme, co všechno můžeme udělat proto, abychom ovlivnili obyvatelstvo. Především jsme zdůrazňovali ekonomické aspekty, neboť je velice důležité lépe eh, pěstovat plodiny a vyhýbat se škodlivým dotacím. Letos na podzim bude naše předsednictví eh, pracovat, eh, bude přitom brát v úvahu eh, lisabonské principy a bude se snažit maximálně přispět k vytvoření ekologicky účinného ekonomiky v Evropě. Věříme, že můžeme počítat s podporou parlamentu, Evropského parlamentu. pokud jde tady o bio diverzitu, potřebujeme eh, další mezinárodní dimenzi v této otázce. Již jsme zorganizovali některé některá zasedání a přejeme si, aby Evropská unie měla konkrétní strategii, mohla si definovat nové vize, nové cíle a zvažovala, co bude možné ještě učinit do roku 2010. Velkou důležitost připisujeme tomu, co je možné tady udělat, neboť pro společnost je velice nákladné zničit eh, či poškodit ekosystémy. Věříme, že bude možné dospět k dohodě či k řešení, eh, které eh, přispěje k řešení této otázky. A to je dokument, který budeme řešit eh, ve Strömstadu. Švédsko je velmi rádo že byl předložen návrh na vytvoření mezinárodní mezivládní platformy eh, o biodiverzitě a eh, znalostech, které máme v této mm, oblasti. Tato platforma by měla být ustavena v roce 2010, tedy příští rok. Velmi se těším na jednotlivé přínosy Evropského parlamentu abychom si eh, v této věci udělali mm, větší jasno a mohli společně pracovat ve prospěch biodiverzity. Pokud je o mořské prostředí, tady je velice důležitá regionální perspektiva. Je to hledisko, které je také důležité pro naše ekonomiky. Každý region je svým způsobem jedinečný a je eh, důležité, abychom společně probrali, co můžeme společně udělat, aby například probíhal odpovědnější rybolov, zejména z hlediska některých eh, rybolovných druhů. Mořské prostředí je důležité pro nás, pro všechny. Tady máme také velmi důležité regionální eh, cíle a ambice, které jsou důležité z hlediska celé řady našich eh, směrnic. V září, eh, promiňte, v prosinci proběhne velice důležité jednání v této věci především z hlediska strategie pro region Baltského moře. Uvědomujeme si, že jsou velké možnosti využívat určité regionální přístupy či určité globální přístupy, které by nám umožnily dále pokročit v oblasti mořského prostředí. Tato strategie by měla fungovat v rámci evropských politik a brát v úvahu aspekty zemědělství, rybolovu i Eh, námoř, námořní dopravy. Chceme tedy mít silnější koordinaci, integrovanější přístup, než tomu bylo doposud. Tady komise připravila několik dobrých návrhů, například je tady otázka určitých zákazů v oblasti rybolovu. Potřebujeme opět probrat e, dopady těchto opatření. Jak víte, Balcký region je velice důležitý pro celé Evropské společenství. Evropský parlament tady nám bez zesporu může velmi pomoci. Například existuje Balcký evropský intergrup, který tady sehrává velmi důležitou úlohu a doufáme, že přístup eh, k práci v oblasti Balckého moře bude inspirovat eh, další oblasti, že bude možné eh, takto postupovat i v jiných regionech. Z hlediska legislativního. V poslední době se objevila řada nových návrhů v oblasti životního prostředí se především snažíme eh, si stanovit úlohu Evropské unie v mezinárodních jednáních a věříme, že budeme moci počítat s pomocí parlamentu a především s pomocí vašeho výboru. Věříme, že společně se dobře připravíme na ta velká mezinárodní jednání, která nás čekají. Je tady také směrnice o odpadu, která je velice důležitá. Dále směrnice UI a také směrnice o e, omezení používání některých nebezpečných látek. Dále je tady nařízení o biocidech. Doufáme, že bude možné vrátit se ještě k některým dalším směrnicím, jako například ke směrnici o průmyslovém odpadu. Já bych ještě rád jednou zopakoval, že velmi netrpělivě eh, očekávám vaše vystoupení, vaše přínosy a nyní prosím, máte-li na mě nějaké otázky, případně i nějaké komentáře, jsem vám k dispozici. Děkuji. Ja, Herr eh, eh, Vážený pane předsedo rady. Já vám velice děkuji za prezentaci vašeho programu týkajícího se ochrany klimatu, biodiverzity, moří i další legislativní věci, které jsou před námi. Už se nám hlásí o slovo celá řada zájemců, záhy se k ním dostaneme. Výbor bude velice rád s vámi spolupracovat a dobrá spolupráce bude jistě základem pro dobré výsledky. Hlásí se jako první pan Richard Zeber, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře, vážený pane předsedo rady. Děkuji, že jste přišli mezi nás diskutovat o svých plánech zde s naším výborem. Můžeme vás ujistit o tom, že tento výbor vás plně podpoří ve vašem úsilí. Můj první dotaz míří na klimatický balíček, lépe řečeno Kodaň a konferenci v Kodani. Domnívám se, že rozhodující pro úspěch v Kodani bude stanovení závazných cílů. Ale nejde pouze o stanovení závazných cílů. Jde také o to vytvořit sankční mechanismus pro případ, že některé státy dojednané cíle nedodrží. Něco takového musíme také zohlednit. Podívat se na to, jaké možnosti má mezinárodní společenství, eh, když se někdo zaváže něco splnit, ale v budoucnu tyto závazky budou překročeny, protože vývoj ukázal, že všude nastávají problémy. Zvláště se to týká silné skupiny BRIC, to znamená Brazílie, Rusko, Indie a Čína, což jsou země, které mají velký ekonomický růst, přejí si, aby se s nimi v tomto aspektu zacházelo jako s rozvojovými zeměmi, i když jimi nejsou. A je důležité, aby právě že tyto země nejspíše budou mít vysoké emise CO2 a na základě dosavadního svého ekonomického vývoje je důležité, aby podepsali dohodu i eventuální sankční mechanismus. Chtěl bych se tady zeptat, co zde plánuje švédské předsednictví. Další téma se týká transferů, hlavně transferů finančních prostředků, které budou generovány tímto systémem. Domnívám se, že rozhodující nebude finanční transfer, ale spíše otázka, jak zajistit technologický transfer. Dosavadní příklady rozvojové politiky ukázaly, že pouhý tok eh, peněz eh, bohužel se dostává do špatných rukou a Chtěl bych se zeptat, jak si představuje švédské předsednictví transfer technologií, aby tyto státy skutečně měly možnost aplikovat Eh, nové technologie pro boj proti změnám klimatu. Třetí otázka se týká vody. Už jste o tom krátce hovořil. Dalo by se říci, že změna klimatu je nejvíce vidět na vodě. Někde je vody příliš, někde příliš málo. A zde švédské předsednictví přebírá velikou zodpovědnost protože mu chceme zajistit celosvětovou eh, strategii vody ve souvislosti s klimatem. Děkuji Richardu Zébrovi a nyní další poslanec. Thank, you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, že jste dorazil mezi nás. Pokud se týče cílů, a pan Zébert již hovořil také o klimatických změnách, zde vidíme, že také již Spojené státy předložily určité cíle. Přestože tyto cíle vypadají jako ambiciozní, tak eh, jsou v podstatě na úrovni roku 2005. To znamená, že jsou tam podstatně menší snížení v oblasti CO2. A jak vy vidíte, myslíte si, že dojde k nějakému dalšímu vývoji v USA? a také Austrálie zde se jí velice nedaří splňovat ekologické cíle. A za třetí, jedna záležitost, kterou považujeme za důležitou, je otázka otázka také čistých rozvojových mechanismů v souvislosti s rozvojovými zeměmi. A my také žádáme, aby byly uplatňovány určité standardy v oblasti čistých mechanismů, tak abychom se vyhnuli dumpingu v této oblasti. Jak lze zabezpečit, aby opravdu všichni podnikali stejné úsilí v této oblasti. Thank you, Linda. Uh, Děkuji a nyní Chris Evans. Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Dvě otázky. Nejdříve k Kodani. Předpokládám, že v jednání k určitému výsledku povedou, dojde k jisté dohodě, protože lidé nebudou chtít odejít bez výsledku. Ale jak té hodláte uplatnit standardy pro to, abychom opravdu mohli jednání považovat za úspěch? A druhá otázka. Já jsem deset let v tomto výboru. My děláme hodně uh, zákonů v oblasti životního prostředí v Evropě, ale celá řada států je neprovádí žádným způsobem. My máme také postup, jak se obracet v této souvislosti na komisi a zjistit, jak si jednotlivé země stojí. Ale já se ptám, proč nemůžeme využít také v této oblasti politický proces. Já často pokládám také otázky na příslušné předsednictví a ptám se, jak se těmito otázkami zabývá rada. A často dostávám odpověď, že tyto otázky vůbec nejsou na pořadu ne. A já chápu, že ministři nechtějí na sebe ukazovat prstem a ptát se, proč neděláte řádně svou práci. Ale proto tedy se mi zdá, že bychom měli postupovat trošku jinak. Švédsko má v této oblasti skvělou pověst a proto by mohlo zahájit úplně nový obnovný proces a také, dejme tomu, nastínit eh, možnost využívání politických procesů na místo různých dalších formálních procesů. Byli byste ochotni toto podniknout? Danke, Chris. Es eh, hat sich gemeldet Satu Hassi. Bitte. Satu Hassi. minister Karlgren. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych pozdravit jaká finanční eh, pomoc by mohla být eh, poskytnuta rozvojovým zemím ze strany EU eh, a jak je přesvědčit, aby se konstatovali, že je třeba něco v této věci udělat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vítám, pane ministra, mezi námi dvě krátké otázky. Vy jste, vy hovoříte také na svých stránkách o prioritách švédského předsednictví a hodláte také dokončit eh, celosvětovou dohodu o rtuti. Mě by zajímalo, jak toto hodláte do, udělat, zdali předpokládáte další konkrétní návrhy v této oblasti a zdali nám dáte také zprávy o pokroku. Za druhé, komise oznámila nový návrh na eh, mise CO2 pro minibusy a pro, pro malé autobusy a pro eh, dodávky a mě by zajímalo, zdali také bude vydávána nová legislativa. Pokud tomu tak bude, tak prosím také o to, abyste nám dali časový rozvrh. Paní Debrun. Thank you. And I'd also like to... Děkuji. Také bych vás, paní ministři, jste chtěla uvítat. Já se chci zeptat na biodiverzitu. Já vítám slova pana ministra, když hovořil o biodiverzitě a také o zřízení mezinárodní platformy. Já bych se chtěla dosvědět, co švédské předsednictví udělá ještě v této oblasti dalšího a sice jaké konkrétní opatření budou prováděna, protože současná situace není uspokojivá. Především mě zajímají konkrétní návrhy týkající se rozvoje ekosystému. Thank you very much. Um, um, I propose that you give... Děkuji. Já vás žádám, pane ministře, o první kolo odpovědí. So thank you very much. Eh, já vám velice děkuji. Já si to trošičku tak nějak tady utřídím. Za prvé chci říci, že Opravdu bychom měli mít velká očekávání eh, od těchto nově rychle rostoucích zemí. A měli bychom zcela jasně eh, také říci eh, těmto zemím, například Číně, že je třeba takto pokročit. Proto EU tady opravdu hodně očekává od těchto nově se rozvíjejících zemí. Samozřejmě, my jsme také diskutovali o tom, jak eh, jak vytvořit eh, závazné eh, cíle. Jak už jsme to také vyjádřili vůči Číně, víme, že je zapotřebí mít velice silnou národní legislativu, ale chceme, aby to bylo také začleněno do mezinárodní dohody. Eh, diskutujeme. Diskutujeme o tom dále, jednáme o tom, jednáme o tom samozřejmě také se spojenými státy a také s dalšími rozvojovými zeměmi o tom, jak tuto věc eh, vyřešit. Ale především naše představa je taková, že bychom eh, národní závazné cíle zapojili do mezinárodního rámce, do mezinárodní dohody. A je eh, samozřejmě důležité, aby tyto země si také jasně eh, stanovily své eh, vnitřní cíle a ty se zařadily do toho mezinárodního rámce. Na to hodně tlačíme, to je také asi naše základní představa. <clears throat> Za druhé, pokud je o financování a technologie. Já myslím, že to je velice důležitá část eh, celé té konstrukce. Vytvářet nové mechanismy. Například eh, bych uvedl eh, CN o této, v této věci. Tady existuje kontrolní systém Spojených národů. A na to reaguji také na jednu další otázku. Je důležité zvýšit standardy a jsem přesvědčen, že máme eh, možnosti eh, se v tomto projektu eh, dostat výš. My se maximálně zapojujeme do tohoto systému, ale chceme ještě širší možnosti transferu technologií. Dále myslím si, že eh, prostě eh, výchozí bod je eh, makroregionální strategie. Švédsko během svého předsednictví chce usilovat o strategii EU e pro Baltské moře. A tím by vznikla taková strategie pro celý tento makroregion, který by mohl pak být následován i v dalších oblastech v prosinci. Eh, věříme, že bude možné také eh, využívat příkladů z oblastí Středomoří, z oblasti eh, Černého moře a využít je pro strategie ve všech těchto regionech. Myslím, že to by bylo dobré zapojit jednak do úrovně práce na celé EU a dále také tyto věci prosazovat i na globální úrovni. Další otázka, co můžeme Eh, očekávat eh, od Spojených států, od Američanů. Já si myslím, že eh, již i bilaterálně jsme vyjádřili svá očekávání při jednáních s USA. Oni možná už jsou i trošku unavení tím, jak my jim neustále opakujeme, jak velká očekávání tady máme a mm, Důležité bude, aby Spojené státy eh, opravdu prokázaly, že eh, mohou naplnit cíle, které se tady stanovují, že mohou dosáhnout těchto cílů. A důležité je, abychom se všichni dohodli na těchto cílech. Eh, to je jedna věc, ale druhá věc samozřejmě je, abychom pak ty cíle opravdu individuálně v každé zemi naplnili a kolektivně také stanovili takové cíle i pro rozvojové země. A konečně velmi důležitá otázka o Austrálii. Ano, to je určitě neúspěch. My očekáváme, že australská vláda podnikne nové kroky, v oblasti eh, vnitrostátní eh, legislativy ještě před konferencí v Kodani, já také před eh, o tom chci hovořit s australským partnerem v Washingtonu a při jiných příležitostech. A dále, další otázka. Chris Davis, co můžeme očekávat od Kodaně, co by bylo úspěchem? Já myslím, že především očekáváme dohodu. Dohodu, která by eh, přinesla plnou odpověď na tuto situaci, stanovila cíle, to je jedna věc, a za druhé, aby se toho opravdu zúčastnili všechny země. A konečně, měla by tady být určitá možnost pokročit vpřed. To, co jsme viděli do posud, je, že při každém dalším kroku eh, vědy se zvýšila, zvýšila ta úroveň, to, co je požadováno. Je tady zapotřebí mít určitou dynamiku, eh, abychom reagovali na to, co nového nám přináší věda čili abychom postupovali vpřed také podle nových eh, poznatků vědy. V politické oblasti, pokud je o politické eh, kroky a jejich eh, vymáhání, uplatňování, já jsem připraven o tom diskutovat, a to velmi intenzivně, se svými kolegy ministry. Komise samozřejmě má svou odpovědnost vzhledem ke smlouvě, aby se postarala o to, že skutečně toto bude naplněno. Je prostě vždycky velmi dobré eh, vědět na jedné straně, co tady je k dispozici a pak je také právně využívat. A myslím, že i politickou eh, kapacitu bychom měli eh, rozšířit, zvýšit. Hm, komise má velice jasnou kapacitu analýzy a může nám, politikům, eh, poskytnout poznatky o tom, jak pokročila eh, realizace v praxi. To je velice užitečná platforma také pro politické diskuse a také pro politické tlaky, eh, pro silnější tedy implementaci v praxi. A o to bych také se chtěl maximálně přičinit. Je další otázka, paní Hasu. Ano, já jsem v pokušení odpovědět vám švédsky, protože vy jste tak velmi laskavě otázku položila švédsky, ale slíbil jsem, že odpovídat budu anglicky, tak dodržím svůj slib. Tak tedy za prvé, není pochybnosti o tom, že EU by měla být v té první vůdčí eh, línii eh, předsednictví. Má v úmyslu tak skutečně postupovat. A když se eh, podívám na další kolegy, ministry životního prostředí, tak eh, vidím, že mám ten mandát, který potřebuju. První důležitý krok je toto. Prokázat, eh, prokázat také tu vůči roli i v oblasti financování. A tady máme velice důležitou Eh, práci také vůči ostatním partnerům, získat jejich eh, podporu eh, a právě ve věci financování. Do roku 2013, kdyby mohlo vstoupit v platnost nová dohoda, která by se implementovala, do té doby potřebujeme určité finanční prostředky pro vytváření kapacit, pro například peníze, které by eh, byly použity pro ty nejchudší země, pro ty nejméně rozvinuté země. A tady je také zapotřebí vytvořit si určitou strukturu či architekturu eh, v širším měřítku financování. Já předpokládám, že EU e má asi, e, nebo bude mít takový širší e, obraz, širší vizi před konferencí v Kodani. Jsme v kontaktu s dalšími partnery a věříme, že budou také připraveni. Dovolte, abych zdůraznil, že tak, jak se připravujeme na financování, tak tady především je důležitá otázka, za co platíme. Celá řada věcí, které očekáváme, nikoli z hlediska mm, adaptace, tady budou e, určité veřejné e, prostředky, které budou k dispozici, ale nějaké další finanční e, prostředky pro snižování dopadů klimatu. Je především zapotřebí, aby to byly akce, které budou užitečné. Očekávám, že společný trh a také soukromé investování může sehrát velice důležitou úlohu. My tady za něco platíme a to také zdůrazňujeme, že očekáváme, že se také objeví návrhy ze strany ehm, rozvíjejících se ekonomik, rozvojových ekonomik je zapotřebí, aby EU měla svou pozici. Tu pozici také budeme mít a budeme určitě hrát tu velice eh, důležitou vedoucí úlohu, ale na druhé straně potřebujeme, aby také naši partneři vyložili své karty na stůl. Bude bezesporu důležité tyto věci eh, dovést k dohodě před kodaní, pokud je o vozidla a legislativu v oblasti vozidel. Tady my, jakožto předsednictví, diskutujeme s komisí, komise předloží eh, svůj návrh, je to zatím v jejich rukou a my jsme samozřejmě připraveni učinit všechny kroky, které budou zapotřebí, abychom eh, na tomto právním návrhu začali pracovat. Pokud je o rtuť, Neplánujeme žádný, žádné konkrétní legislativní aktivity během tohoto podzimu, ale tato otázka mi leží na srdci. Já na národní úrovni jsem podnikl několik iniciativ a jsem připraven eh, o otázkách používání rtuti diskutovat i na mezinárodní úrovni či mezinárodní eh, dohodě. Tady mezinárodní jednání bude velmi důležité. A tady EU bude e, tlačit na to, aby za našeho předsednictví byly učiněny první kroky. EU projevilo svou iniciativu a teď potřebujeme globální e, jednání, diskutovat s Čínou, s Spojenými státy a s některými dalšími důležitými partnery. Biodiverzita, poslední už bod, e, co se projeví, to uvidíme ve Stramstedu a rozhodně máme tady stanovené cíle do roku 2020. Velice um, úzce spolupracujeme uh, také uh, s španělským a belgickým předsednictvím, abychom tady vytvořili určitou kontinuitu. Uh, abychom měli zcela jasné návrhy EU pro globální cíle, ale současně, abychom připravili určité kroky také uvnitř EU, abychom si stanovili, co můžeme, čeho můžeme dosáhnout, čeho jsme již dosáhli a jak můžeme ještě dále pokročit eh, konsistentním způsobem mm, s tím, co eh, je pro, probíráno také v globálním měřítku. Děkuji. Děkuji vám za otázky v prvním kole a nyní to bude obtížnější, protože se o slovo hlásí 20 lidí a máme pouze k dispozici pouze 35 minut. To úplně není v rovnováze. Tak proto navrhuji, aby každý řečník nyní hovořil pouze dvě minuty, jinak ostatní se nedostanou již ke slovu. První je paní Rozbach. je tady celá řada otázek, které lze položit v souvislosti se švédským předsednictvím. Nyní před Kodaní, která se má konat v prosinci. Ministr hovořil o tom, že očekává závazné dohody i se sousedními státy. Já mám s tím problém. Dá se skutečně realisticky očekávat, že všechny sousední státy půjdou, tak říkajíc, do závazných dohod, budou akceptovat závazné dohody? Tady je námořní oblast mezi Dánskem a Švédskem. Tady se to týká rybolovných dohod. A já tady mám skutečně problém s tím, zdali skutečně můžeme realisticky očekávat, že se na dohodě budou podílet všechny sousední země, neboť se to týká také neevropských států. K tomu bych se ráda dozvěděla něco víc. A nyní paní Grostet. Děkuji, že mi dáváte možnost položit otázku švédskému ministrovi životního prostředí. Já bych chtěla reagovat na to, co pan ministr řekl, když hovořil o e, ekologicky účinné ekonomice. V tomto bodě, protože bohužel prožíváme období krize, jak všichni velmi dobře víme, na nás na všechny to doléhá. Je tedy zapotřebí intenzivně zachraňovat eh, mnoha odvětví a eh, víme, že tady tržní aspekty budou rozhodující. Na druhé straně víme, že je třeba rozvíjet také partnerství veřejného a soukromého sektoru. Toto partnerství je důležité v ekonomice. Tam se vás tedy, pane ministře, přejete si, eh, aby vznikly velké projekty v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru, například v takových oblastech, jako je doprava. A pokud si to přejete, ptám se, zda to máte ve svém programu. A když dovolíte ještě jednu věc, eh, chtěla bych zdůraznit úlohu měst. Dnes 80 světové populace žije na 5 eh, území eh, naší planety. Eh, tak my samozřejmě z hlediska principu subsidiarity do chování měst nemůžeme zasahovat. V září organizujete konferenci, která se tímto bude zabývat. Jaké máte cíle, co doufáte, že získáte, jak od států, tak od měst či dalších partnerů? Děkuji. Merci, madame. Euh, Frau Westlund. Děkuji, paní Westlund. Děkuji. Mám velkou radost z toho, že naším hostem je švédský ministr. Je, má velký význam, že Švédsko eh, nese tuto zodpovědnost právě v této polovině roku. A nyní první otázka, ta se týká cenových dohod mezi bohatými a chudými zeměmi. Jak budeme také ovlivňovat finančně eh, vývoj ekologie a životního prostředí v rozvojových zemích? neboť vlády si přejí, abychom měli možnost vlivu v rozvojových a v rozvíjejících zemích. Co zde navrhnete? Co se má zde prezentovat? Neboť nemá, nechceme dělat nějaká vágní sliby, neboť tyto vágní sliby nám dávají rozvojové země ale je třeba dělat něco navíc. Já jsem tady poněkud nespokojená. Vy jste říkal, že si přejete něco, co by se dělalo také na druhé straně, například export a tak dále. Jak můžeme očekávat to, že opravdu se bude dělat to, co od nás rozvojové země očekávají. A potom také druhá, ta, druhá otázka týkající se CDM. Tato otázka bude akcentována stále více. Stále se hovoří o tom, že i v ostatních částech kontinentu a také v ostatních částech země by se měly dělat větší úspory, ale to se určitým způsobem překrývá. Na jedné straně hodláme snížit emise, ale pak se také hovoří o celkové makroekonomice, jak se toto dá do rovnováhy. Pan Florence, také můžete hovořit menší dobu, kratší dobu než dvě minuty. Já se o to pokusím. Já blahopřeji o oběma ministrům k jejich novému úkolu. Pane ministře, to, co jste přednesl, to s vámi sdílím. Mám trochu jiné starosti. Já jsem e, také sám malý podnikatel a já mám strach o to, že nám dojdou peníze a já mám ten dojem, že v Evropě se v současné době vůbec nic neděje a tak také to, že v Evropě nyní vládne status quo a v podstatě nedojde vůbec žádným, k žádným změnám. A proto se ptám, my potřebujeme především peníze, ne realizaci našich projektů. A jestliže banky se tomuto budou bránit, pak my tato opatření nemůžeme uskutečnit. Takže já se ptám, kdo toto v Evropě uskuteční. A také chci říci, že ode dneška se nesmí používat staré žárovky. A Německo Německo má plus 43%, Rakousko 112% a e, Švýcarsko minus 24%. Takže tak toto vypadá v Evropě s realizací dobrých e, předsevzetí. Jenom to jsem chtěl říct jako žert. Děkuji vám a v Německu je vládne také velké vzrušení týkající se ukončení možnosti používat žárovky. To se týká především jihu Německa. To souvisí také s retorikou politikou. E, pan Zidvan, děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře, za vaši za váš projev a také se chci vyjádřit ještě ke Kodani. Já jsem velice rád, že jste optimisticky naladěn vůči Kodani, což je velice dobrá věc. Promiňte, vy jste až další. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře. Jsem velmi rád, že vám dnes eh, mohu položit jednu krátkou otázku, budu hovořit stručně, aby všichni měli prostor hovořit. Jaké, konkré, jaké konkrétní opatření eh, chcete eh, prosazovat na tom důležitém mezinárodním setkání v Kodani, aby se stanovila stanovila poplatek či daň z uhlíku, protože to je velice důležité. To znamená zdanit služby i výrobky podle toho, kolik uhlíku generují. VHO a také eh, PNUD společně vypracovali zprávu o tom, jak takové věci ovlivňují situaci. To znamená stanovit si určité takové poplatky či zdanění eh, pro eh, podniky vlastně znamená, že na některé podniky dopadne velmi tíživé břemeno a sníží to jejich konkurenceschopnost. Nám ale jde o to, abychom zabránili tomu, aby se vlastně to, to vyprodukování emisí CO2 nepřestěhovalo z Evropy Evropy někam jinam. Mm, jak eh, velice dobře víme, jen v celé EU je teď 25 milionů eh, nezaměstnaných. Navíc, jak se s tím počítá do konce tohoto roku? Eh, dávám slovo paní Lupáž. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, dovolte, abych vás v našich řadách pozdravila a položila dvě otázky. Za prvé, hospodářsko-finanční otázka. Mnoho kolegů už to zmínilo. Když se nám nepodaří najít finanční a hospodářské prostředky, které eh, budou moci financovat opatření skodaně, tak se nám to nepodaří eh, je tady eh, celá řada závazků. My jsme nedodrželi ani naše závazky vůči zemím na jihu. Takže Jestliže opravdu nezdůrazníme velmi důležité finanční hospodářské aspekty, tak se nám nepodaří dosáhnout cílu. Za druhé, hovořil jste o dotacích, které škodí životnímu prostředí a jsou plně v rozporu eh, s tou ekologicky účinnou ekonomikou. Co tady v tom tedy chcete podniknout? Jestliže eh, by se například takové prostředky mohly převést někam jinam, do jiné oblasti, například Financování eh, snižování emisí skleníkových plynů v jižních zemích eh, a za druhé, eh, uvažujeme o tom, jak vůbec funguje mezinárodní finanční systém. Nebylo by možné, aby životní prostředí velmi úzce fungovalo ve spolupráci s finančními službami, s finančními institucemi, abychom mohli najít řešení? Ehm, a pokud jde o ty směrnice, které jste zmínil, možná jsem to nezaslechla, i když jsem poslouchala velmi pozorně, eh, šlo mně především o směrnici o půdě, nebo nepatří snad mezi priority švédského předsednictví? Děkuji. Děkuji. Corinne Lepage, Sandrine Billier. Sandrine Billier, voilà. Merci, monsieur le président. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, eh, pane ministře děkuji za eh, to, že do švédských priorit patří boj proti klimatickým změnám, ale také boj eh, proti ztrátě biodiverzity. Já bych chtěla vlastně trošku dále rozvinout to, co řekla paní Lopáš eh, alespoň jedna z jejich otázek je pro mě důležitá. Já jsem mezi vašimi prioritami ve vašem programu nenašla velmi důležitý text s horizontální působností, eh, který by se těmito otázkami zabýval. A sice eh, ten, který se probírá v radě už několik let a který je jaksi někde zablokován, aniž bychom věděli proč. Eh, chtěla bych tedy vědět, jaké máte záměry, pokud jde o rámcovou směrnici o půdě a také pokud jde o transpozici třetí části úmluvy eh, přístupu eh, k justici. Děkuji za to, že jste hovořila stručně a navrhuji, aby eh, nyní kolegové hovořili už pouze jednu minutu, abychom měli prostor pro co největší počet lidí. Gospod minister, hvala za jasné besede. Navajeni jsme že, da Švédsko Děkuji, děkuji také za toto jasná slova. Už jsme si zvykli na to, že švédské předsednictví se dívá na otázky životního prostředí v uší souvislosti s otázkami hospodářskými a sociálními. A jsem rád, že akceptujete zelená řešení. Zaznělo zde od vás, že potřebujeme nové přístupy. Mě by zajímalo, jaké jsou vaše konkrétní úvahy o tom, jak zvýšit dynamičnost vývoje nových zelených řešení. Já bych si zde přál silnou evropskou politiku a kladu si proto otázku, jak v této souvislosti vidíte možnosti budoucího Evropského technického institutu. Yeah, <laughs> okay. <laughs> So, jak, thank jak you. No, no, no, no. Opravdu, opravdu už je na mě řada. A... Er det, er det en konspiration imod mig, eller hvad? Vy jste se proti mě spikli, nebo ne? Budu hovořit stručně, přeskočím zdvořilostní fráze a chci říci, že mám velkou radost z toho vidět, jak jste optimističtí a odhodlaní, co se týče Kodaně. Ale musím říct, že pro mnohé z nás je těžké tento optimismus plně sdílet. Kolika už o tom mluvil. Cíle na snižování emisí, které jsou také předkládány vůči CO2 nebo na snižování teploty, to je méně než 2 stupně Celsia. Eh, je pěkné mít cíle, ale musíme se také podívat na to, zda opatření, která činíme, jsou vhodná pro realizaci cíle. Pane ministře, já bych se chtěl zeptat na toto. Hovoříme zde o plánech a opatřeních, ale co říkají američané? Nebo co odpovíte vy američanům, když američané řeknou, že Evropská unie nedělá dost? když vezmeme jako měřítko například rok 95 a oni řeknou, my chceme vůči roku 95 pouze stabilizovat a několik snižovat emise, ale my musíme dosáhnout polovinu snížení v jiných zemích, než je EU. Slycháváme to v médiích, na konferencích a u rozhodujících činitelů, že tento argument neustále používají proti nám. Říkají, že vy také nesnižujete co proti tomu je možné namítnout. A další téma. Mnozí vědci dnes říkají, že to není 450 ppm, ovšem 350 ppm je ona hodnota. Pracujeme s touto hodnotou nebo ne? Děkuji. Krátké odpovědi a potom ještě jedno kolečko. Já samozřejmě se nemohu vyjádřit ke všem detailům, protože budeme mít také možnost ještě se setkat v budoucnosti. A takže chci říci, že neočekávám žádné závazné dohody o námořní a mořském prostředí. Já tady hovořím spíše o evropské strategii. Pokud se týče ek nízkoúčinném hospodářství, tak my toto musíme považovat především za velkou příležitost, jak vytvářet nové investiční možnosti. Já bych neviděl, jako nejdůležitější velké evropské projekty. Já spíše mi jde o to, abychom dělali konkrétní projekty, tak, abychom stimulovali také trvale udržitelný život ve městech. A to je to, co bychom mohli splnit v rámci politického dialogu. A pokud se týče finančních otázek, tak za prvé chci říci, žádné, jestliže nebudou peníze, pak nedojde k dohodě. My platíme za něco. A jestliže toto snížení, k tomuto snížení emisí nedojde, tak za to platit nebudeme. Takže také to znamená, že když nedojde k emisím, nebudou vyplaceny peníze. Tak toto všechno je propojeno. A my žádáme rozvojové ekonomiky, aby předložili své konkrétní plány tak, abychom viděli, že skutečně platíme za snížení emisí. To znamená, že většina opatření, která se budou provádět, musí být ziskových, takže potom také může do toho vstoupit soukromý kapitál. Já souhlasím že nemůžeme se spoléhat pouze na sliby ze strany rozvojových zemí. Musíme mít fungující mechanismy a tyto vytvořit. Takže pak můžeme také zavést nové technologie. Musíme především začít budovat kapacity v rozvojových v chudých zemích. A to znamená, že toto by měl také příspěvek ze strany rozvojových zemích. PPM, pokud se týče CDM, tak největší část této práce musíme vykonat v Evropě. A je také dobré připomenout Spojeným státům tuto věc a já také o tom budu hovořit eh, s Japonskem, takže my jsme připraveni vést tento dialog. My jim také připomeneme, připomeneme, že je třeba propojit národní a mezinárodní aktivitu a toto by mohlo zahájit i činnost na straně rozvojových zemí. To znamená, že CDM by mělo zabezpečit také zapojení rozvojových zemí, ale potom budeme očekávat, že CDM nahradí nové mechanismy. Pokud se týče půdy, směrnice o půdě, několik předsednictví se již touto věcí zabývalo. České předsednictví vykonalo opravdu velice dobrou práci v hledání dohody a nyní je na čase, abychom začali politicky přemýšlet o dalších krocích a já doufám, že pokročíme o krok dál za španělského předsednictví. Pokud se týče malých a středních podniků, o čem hovořil pan Florence, je to, že musíme v Evropě vytvořit dobré podmínky. Nejde o to, abychom měli přísnou úpravu či regulaci v Evropě, ale musíme především vycházet z možností trhu a to je nejlepší možnost i pro malé a střední firmy. Mnoho rozvojových zemí absolutně nedosahuje cíl dvou stupňů. To znamená, že my tady máme před sebou stále ještě velkou výzvu. Já jsem nikdy nepředpokládal, že dohoda bude snadná. Já, můj optimismus však vychází z toho, že zde potřebujeme zde uplatňovat vůči roli Evropy. To znamená, že parlament, rada, politici jako takový plus veřejnost v jednotlivých zemích a také nevládní organizace se musí spojit a snažit se ukázat, že Evropa má schopnost vést ostatní. My musíme očekávat více od Spojených států, ale my chceme ukázat především naši schopnost vést ostatní národy a, a být tedy vpřed. Thank you very much. Short third round, uh, one minute each. Děkuji a teď ještě jedno kolo, minutu pro každého, prosím paní poslankyně. Vodničanci, no, mají Já. Mm, muchas gracias, e, Děkuji, pane ministře. Děkuji, že jste přijal do našeho výboru. Je tady jedna věc, která mě trápí. A e, začnu asi nejdříve e, takovým konstatováním, Eh, které možná trošku bolí. Prostě nemůže být vůči role, když za vámi další nejdou. A my tady to slovo leadership eh, eh, používáme v Evropě, jsme opravdu my v Evropě velice pozoruhodně vepředu, ale jen velice málo jde partnerů za námi. Když se podívám na celkový obraz klimatických změn, tak mě to opravdu velice trápí je tady samozřejmě otázka eh, emisí CO2, také způsobovaných v zemědělství a otázka regionálních politik, které se eh, snaží bojovat proti eh, klimatickým změnám, ale řekla bych, že nemáme dostatečné prostředky, jak i posuzovat tyto dopady, když nebudeme brát v úvahu celkový, celkový jaksi dopad. A já se vás ptám, co s tím uděláme? A druhá otázka velmi krátká. Vzhledem k tomu, že španělské předsednictví bude následovat po švédském předsednictví, tak mě e, trápí, že se tady vůbec nehovoří například o eh, středomořské dimenzi boje proti, e, proti klimatickým změnám. Tady jsou přece důležití partneři Turecko, Maroko, Egypt. E, a mě překvapuje, Eh, že tady tato dimenze není. Ptám se, co s tím uděláte, s touto středomorskou dimenzí boje proti změnám klimatu. Děkuji. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste mezi námi. My jsme samozřejmě již eh, hovořili o těchto otázkách eh, již včera díky tomu, že jste byl laskavě k dispozici. V rámci evropských návrhů mně připadá, že tady jedna věc chybí a to by byla doložka o, o eh, spravedlivém přístupu. Je totiž zapotřebí mít souhlas rozvojových zemí. Hovořili jsme o principu, e, že na jednu osobu jedno emisní povolenka zdarma, ale e, tady je samozřejmě také otázka zachování rovníkových e, pralesů, která má dopad také na emise. To by přece mohl být velice dobrý prostředek, jak rychle snížit emise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 to, že vlastně je velice nákladné činit opatření pro dosažení těchto cílů. A třetí eh, aspekt to je eh, spravování území, využívání eh, území, regionální plánování. Tady by například bylo možné využívání vlastně odpadu z zemědělské i lesní výroby a to je důležité využít. Děkuji, pan Fernandez. Se não deveríamos dar maior ênfase no domínio de... Děkuji. Já si kladu otázku, zda bychom neměli více posílit tu ekologickou efektivitu v souvislosti s vodohospodářstvím, protože někde jsou ztráty více než 40 centů a já bych tyto 40% a já bych chtěl eh, stanovit nějaké evropské cíle, aby se tyto ztráty omezily. A také by bylo důležité stanovit si časový plán. Potom něco ještě dalšího k účinnosti. Je příliš velká spotřeba vody a kladu si otázku, zda bychom zde neměli učinit opatření. Co se týče pobřežních zón, české předsednictví už mělo program, eh, kde se hovoří o eh, ochraně pobřeží a těchto regionů a nevím, jestli bychom zde neměli být ambicioznější. Protože lze předpokládat, že změna klimatu bude mít negativní dopad na tyto regionu, regiony. Proto se chci zeptat, zda bychom neměli mezi členskými státy dohodnout určitá opatření a vytvořit takovou evropskou kartu rizik pro tuto oblast. Děkuji. Vážený pane ministře, já bych se chtěla vrátit k finančním nástrojům. Jistě i vy víte, že to bude klíčový bod pro případnou dohodu v Kodani. Už se zde hovořilo o mechanismu CDM, Clean Development Mechanism, o transferu technologií a tak dále. Domnívám se ovšem, že je jasný požadavek oslavit dopady změny klimatu. Klimatický balíček, který schválil Evropský parlament, hovoří o fondu na změny. Ovšem zatím stále ještě nebylo stanoveno, jak tento fond pro přizpůsobení se změn klimatu má být financován a hlavně co se týče rozvojových zemí. Zodpovědnost zemí BRIC se například nedá vůbec srovnávat s odpovědností zemí Afriky. Proto si kladu otázku, jak bude tento fond financován. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi a dává mi to důvěru v předsednictví. Máme zde přípravy na Kodaň, které jsou časově intenzivní a to je také důležité, protože změny klimatu jsou urgentní téma. Myslím, že zde významnou roli sehrál také El Gore. Vyhlídky, že změny klimatu budou takové, že budou již nezvratné a nekontrolovatelné, na nás tlačí ještě více, ukazují nám urgentnost tématu. Ovšem v oblasti biodiverzity už jsme tento bod zvratu překročili. Vývoj je téměř nekontrolovatelný a nezvratný a přesto se biodiverzitě nevěnuje taková pozornost, kterou si zaslouží. Možná, že biodiverzita potřebuje svého vlastního Elgora. A chtěl bych se zeptat pana ministra, zda by se této pěkné role nechtělo ujmout švédské předsednictví. Také bych se chtěl zeptat, zda byste mohl říci více k setkání na vysoké úrovni příští týden. A zda toto setkání se bude zabývat pouze biodiverzitou v EU, anebo také mimo ní. Musíme si totiž eh, přiznat, že ničení biodiverzity právě v chudých částech světa je ještě urgentnějším tématem. Děkuji vám. Děkuji, Karl Schmitte. Men du kan inte samtidigt försvara... Děkuji. Já vím, že pracujete velmi intenzivně <clears throat> a je opravdu nemožné bojovat za eh, ten cíl 20% a současně hájit vědecké Eh, poznatky, protože je to neslučitelné. Vy hovoříte o 30%, no můžeme hovořit o 20 nebo 30%, ale jak se nám podaří získat podporu dalších zemí? Je tedy nebezpečí, že se vlastně vytvoří největší trh pro energetickou oblast, eh, když eh, Tady bude třeba otázka čínských produktů, jak to všechno vlastně dopadne a co ty chudé země. Dnes Eh, v těchto zemích eh, vlastně oni doplácejí na to, co se děje u nás. Eh, potřebují, potřebují prostředky. Opravdu velice těžké vidět, jak konkrétní politiky mohou přinést opravdu konkrétní výsledky a jak se naší cestou pustí ostatní. Děkuji. Děkuji, mám ještě pět minut na odpovědi, takže já se omlouvám všem těm kolegům, kteří neměli možnost promluvit v této diskusi, ale není to naposled, co se s panem ministrem setkáváme. Nyní dávám slovo eh, ministrovi, aby odpověděl na dotázky. Ano, děkuji. Děkuji vám. Chci poděkovat eh, především všem diskutujícím. Pokud je o diskusi o vodě a regionálních řešeních pro oblast mořského prostředí, tady mohu říci, že je zapotřebí mít um, různá řešení pro různé části Evropy. Evropa není zas tak veliká, uh, ale Přesto nemůžeme mít jednotné řešení pro všechny. Potřebujeme určité, určitá řešení pro konkrétní problémy. Nicméně je bezesporu zapotřebí spolupracovat se Španělskem na otázkách, které trápí eh, Středomoří. Pokud jde o eh, tropické pralesy, ano, já s vámi naprosto souhlasím. To bude jedna z klíčových otázek pro jednání o klimatických změnách. Jak víte, EU si eh, vytvořila pozice, eh, které bojují proti odlesňování ve spojitosti s velmi intenzivní hospodářskou činností, ale to je eh, Otázka, která se musí otevírat jak finančním řešením, tak i e, otázce využívání e, soukromých e, finančních zdrojů pro boj proti klimatickým změnám. Ano, tady je samozřejmě ta otázka intenzivního odlesňování a na druhé straně otázka, jakou finanční strukturu se vytvořit. Doufám, že v Kodani dojde k dohodě a velmi intenzivně na tom pracujeme. Dále se vracím znovu k vodě a otázka e, řešení e, pro e, tuto otázku. Víme, jak velice palčivá je to otázka v jižních zemích Evropy. A je tady samozřejmě nutné vytvářet různá řešení pro různé části Evropy. Eh, středomořská diskuse a spolupráce eh, ve středomorské dimenzi v celém tomto regionu je důležitým aspektem a věřím, že také na našem jednání v Radě eh, v prosinci se to jasně projeví. A jistě je zapotřebí v takovýchto případech navrhovat regionální strategie. To je součástí našeho mm, uvažování. Pokud jde o adaptaci, ano, bez zesporu, financování tady bude eh, věc, která mi velmi leží na srdci. To je velmi důležité, zejména pro ty nejvíce zranitelné země. Já eh, jsem velice intenzivně pracoval již na konferenci v Poznani když jsem zdůrazňoval, je, že je zapotřebí stanovit si ty správné předpoklady pro další postup. A nyní eh, fond pro eh, adaptaci pro financování konkrétních projektů bude jistě eh, stanoven. Samozřejmě je třeba dále posuzovat, co bude financováno. Je tady fond adaptace, ale jsou tady i některé jiné zdroje. A myslím, že důležité je, uvědomit si, že rozvojové země tady musí mít také svou úlohu, musí tady mít možnost se vyjádřit. Pokud je o biodiverzitu, tak tedy zaprvé chtěl bych tuto otázku spojit s otázkou, která již spadla dříve. Padla dříve o otázce rovnosti, spravedlnosti. Není pochybnosti o tom, že biodiverzita z vědeckého hlediska eh, není zcela Eh, plně prosazena, ale eh, také je to otázka eh, rovnosti, spravedlnosti. Tady bychom chtěli jednat na dohodě s ABS a o právu rozvojových zemí, aby měli také určitý přínos eh, z toho, co se získává z genetických zdrojů. Čili to je také otázka rovnosti. Ale v těchto věcech jistě pokračíme dále tak, jak jsme eh, již jednali o CBD. A eh, pokud je o TIB, ano, já v každém případě Eh, jsem proto, aby se vytvořila tato platforma. To jsme eh, také mm, k tomu přispěli, když jsme sezvali ehm, příslušné eh, autory, kteří již zpracovali první eh, zprávu, eh, která hovoří o této otázce Economics of Ecosystems and Biodiversity. Já jsem přesvědčen, že parlament tady bude také velice zapojen do komunikace s jednotlivými evropskými zeměmi, aby si veřejné mínění toto všecko uvědomilo, protože to není pouze otázka krásných motýlů, ale je to také otázka zásadně důležitých aspektů pro naše ekonomiky. A konečně ještě ještě eh, poslední otázka, jednání o klimatických změnách. Eh, tak tedy nikdy nevyloučíme eh, samozřejmě možnost, aby probíhaly nějaké akce na hranicích, ale to není to podstatné, co nás posune dopředu. Musíme vytvořit konkrétní práci pro ambiciozní dohodu v Kodani. Pokud se toto nepodaří, tak nebudeme vědět, jak postupovat. My samozřejmě budeme v principu podporovat tržní ekonomiku, a, ale musíme být připraveni reagovat, jakmile eh, se nám objeví určité možnosti, my zůstáváme optimističtí. Takže teď ještě, pokud je o 2%, 30%. EU zůstává připraveno snížit emise o 30%, pakliže ostatní partneři si stanoví také ambiciozní cíle. To ovšem e, samozřejmě bude záviset i na rozhodnutích, která učiníte vy zde v parlamentu. E, tady nemohu já, jak si hovořit pouze sám za sebe. Otázka je také, jak dále pracovat. Tady bude mít rada důležitou úlohu, jednotlivé členské státy budou mít důležitou úlohu, ale stejně tak velmi důležitý bude Evropský parlament. A já doufám, že budu mít příležitost se mezi vás opět vrátím a budu se moci zúčastnit velmi široké diskuse. Věřím, že váš přínos bude stejně tak důležitý v této oblasti eh, klimatických změn. Chtěl bych vám všem poděkovat, eh, chtěl bych poděkovat předsedovi vašeho výboru a těším se na s vámi při eh, řadě dalších příležitostí. Děkuji. Pane předsedo rady, milí kolego, myslím si, že toto byl velice dobrý start. Vidíme vaši osobní velkou vůli a také vůli švédského předsednictví. Omlouvám se, osmi kolegům, kteří nepřišli na řadu, ale vy mezi nás ještě jednou přijdete. Děkuji vám předem a těším se na dobrou spolupráci s vámi. A nyní budeme pokračovat s místou předsedou komise panem Verheugenem. No uh, So, liebe Kolleginnen und Kolegyně, kolegové, budeme nyní pokračovat v našem pořadu jednání. Prosím, zaujměte svá místa a všichni, kteří chtějí opustit sál, tak prosím sál opuste, ostatní se prosím posaďte a začneme opět pracovat. Já vím, že je za námi dlouhá prázdninová přestávka, máme hodně věcí, které potřebujeme projednat. A můžete to však projednat mimo tento sál. Děkuji vám za klip. OK. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum Milé kolegyně, milí kolegové, se dostáváme k dalšímu bodu jednání. Mám e, tu čest přivítat mezi námi místo předsedu komise, pana Frhojgena. Hned na začátku nového legislativního období máme možnost hovořit nyní a projednat farmakologický balíček máme ještě další témata na programu. Vítám tě, Güntere, mezi námi a jsem velice rád, že jsi hned přišel mezi nás na začátku legislativního období před ještě novým zvolením komise. Nyní budeme ještě s vámi nyní spolupracovat do nového zvolení komise a nyní vám hned předávám slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo dámy a pánové. Já, já bych vám chtěl poblahopřát, pane předsedo, ke zvolení předsedou tohoto výboru a všem ostatním také blahopřeji ke zvolení za poslance Evropského parlamentu. Těším se na spolupráci s vámi, i když musím říci, že pravděpodobně naše vzájemná spolupráce nebude dlouhá, nemohu říci, jak dlouho to bude trvat. Je to spíš na vás než na mě. Ale můžete se spolehnout na to, že já a však do posledního dne svého funkčního období budu plnit své úkoly. Když budete mít nějaký problém i v poslední den, pak já se budu snažit ho spolu s vámi řešit nyní na začátku krátký politický vstup a potom bych se chtěl věnovat určitým tématům, které jsou na stole. Pokud se týče obecné poznámky, pak chci říci, že je to velice vhodné, že se nyní setkávám jako s prvním s výborem eh, pro životní prostředí v Evropském parlamentu, protože já také vycházím z toho, že nyní dojde k průlomu a eh, vznikne úplně nová ekonomická forma v Evropě a bude to makroekonomika, která bude vycházet především z trvalé udržitelnosti a jejím cílem bude především také Eh, trvalá udržitelnost a ekologické hospodářství. To eh, vidím také především z hlediska krize, do které jsme se dostali v posledních 12 měsících a na základě svých zkušeností z minulého legislativního období bych vám chtěl dát takové malé doporučení. Máme před sebou eh, obrovský úkol který znamená, že musíme změnit celý svůj život. Nejenom to, jak vyrábíme, ale především, jak konzumujeme. A to má velké dopady na různé životní oblasti. My bychom měli tento úkol řešit a zanechat v minulosti naši politickou zákopovou válku. Myslím si, že nemá smysl Eh, orientov, vycházet eh, tedy ze starých vzorů a říci, že průmysl to jsou vždy ti špatní, to jsou ti nepřátelé a potom vědci, to by mohli být ti dobří, ovšem také ti špatní, ale my jsme především ti dobří. To nám daleko dopředu nepomůže. Co nám pomůže, a a může pomoci je vzájemné pochopení toho, že služby či výkony vědy a evropského průmyslu potřebujeme, abychom vytvořili nové prostředí. A já to neříkám jenom proto, že jsem přesvědčen o tom, že toto je nutné, aby abychom mohli si zachovat důstojný život na naší planetě, ale říkám to především proto, protože toto musíme udělat proto, abychom Evropě dali eh, bezpečnou budoucnost. My musíme odesa dominonosti rozpory mezi ekonomikou a ekologií. Já jsem přesvědčen, že nemůžeme jenom říci, že ekologie je luxusem poté, co budeme ji všechno mít, protože ekologicky úsporná a šetrná výroba musí být základním předpokladem našeho celkového budoucího života. A jestliže tento základní předpoklad pochopíme, jestliže v Evropě pochopíme, že musíme zapojit jak vědce, tak i výrobu do celého procesu, tak na tom budeme určitým způsobem lépe. V současné době má zde Evropa jistý pokud krok a jistý předstih, ale my musíme být schopni tento předstih si zachovat. Já k tomu nebudu moci tolik přispívat, jestliže mám před sebou, dejme tomu, jenom několik měsíců ve funkci, ale pokusím se toto poselství předat také svému následovníkovi a vy také v této souvislosti budete sehrávat ústřední roli. Eh, Dovolte mi, abych při této příležitosti řekl, že jsem velice rád, že během hospodářské krize, do které svět upadl, došlo k tomu, že nebezpečí, že bychom zapomněli na věci, které už jsme se v minulosti naučili, ze kterých jsme se poučili, nenastalo. Už jsem to říkal v komisi a i zde v tomto výboru, že opatření, která činíme, ta krátkodobá opatření, která činíme k tomu, abychom překonali krizi, nesmí v sobě skrývat riziko, že budou rozvolněné naše dlouhodobé cíle. A musím říci, že jsem velice rád, že nevidím, že by někde došlo k nějakému závažnému pokusu e, upravit ten směr, o kterém jsem zde hovořil, nebo oslabovat určitá rozhodnutí, nebo je úplně zvrátit. Naopak, vidím velice široký konsenzus po celé Evropě konsenzus, že ekologická orientace, úsporný a účinné zacházení se surovinami a se zdroji musí být součástí řešení krize. A to dokonce velice důležitou součástí řešení krize. My jsme našim podnikům v Evropě vyslali jasný signál, že v průběhu této krize musí nadále pracovat na svém přeorientování a že nástroje, které jsme vytvořili nově, jasně slouží k financování této změny orientace. To bylo tedy mé politické poselství po mých pěti letech v této funkci. Dovolte mi nyní několik poznámek k aktuálním věcem. Dovolte mi, abych začal s tou nejkomplikovanější věcí, kterou jste převzali z minulého funkčního období. Je to takzvaný farmakologický balíček. Vedle politického sdělení, že strategie, které popisuje strategii ve farmakologii, sem patří tři legislativní akty. Týkají se dohledu nad léky, ochrany léky před padělky a pak je zde jedno velice citlivé téma a to je informování pacientů o lécích na předpis. Na základě porad a jednání, která již proběhla v minulém funkčním období, vidím, že co se týče dohledu nad léky a co se týče oblasti padělku, jsme dosáhli významného pokroku a nepočítám s tím, že by zde nastaly ještě větší problémy. Rád bych řekl, že si přeji, abychom co nejrychleji dosáhli výsledků. Tak, aby evropský farmakologický průmysl věděl, co jej čeká. Domnívám se, že v obou případech, to znamená jak dohled nad léčivy, tak eh, otázka padělků, nesmíme čekat na to, až nastanou skutečné katastrofy. A jednoho dne by jistě katastrofy nastaly, pokud eh, nebudeme jednat. Měli bychom proto jednat preventivně a myslím, že nyní je správný okamžik tak činit. Složitějším tématem je informování pacientů. Vím, že se s tímto tématem porí také řada emocí. Musím říci, že jsem dnes přesvědčen, a to více než kdy předtím, o tom, že je naprosto nezbytné, abychom jednali v zájmu pacientů a vytvořili jasný právní stav komise nevychází ze zájmu farmakologického průmyslu, ale vychází ze zájmu pacientů. A musím říci, že je to pro mě těžké vysvětlovat, proč v oblasti zdravotnictví všichni ti, kterým jde o to, aby získali příjmy to znamená, ti, kdo ve zdravotnictví působí profesionálně, mají k dispozici veškeré informace. Ale ti, kterých se týká zdravotnictví, kdo jsou uživatelé zdravotnictví, ti, o jejich zdraví se jedná, ti přístup k těmto informacím nemají. Já zde u vás nechci vyvolávat nějaký velký pláč, ale zkuste se zamyslet, zda jste v rodině nebo mezi přáteli například nezažili takový případ, že někdo vážně onemocněl a jak potom rodina, přátelé, všichni se snažili zjistit, zda přece není pro toho člověka k dispozici nějaká terapie nebo nějaká možnost, jak by bylo možné tomu člověku pomoci. A Každý, kdo je skonfrontován s takovouto situací, nemá pochopení pro to, že jsou informace nedostupné. Oni ty cesty k informacím nejsou úplně uzavřené a když si uvědomíte, dvě vývojové linie, s kterými máme co dočinění, tak si musíme uvědomit, že zde je skutečně důležité jednat. Jsou zde dva aspekty. Za prvé to stárnutí populace. Již brzy tomu bude tak, že na 50 E, našich občanů bude starší 60 let a se zvyšujícím se věkem se stává zdraví čím dál tím významnějším tématem. To znamená, že potřeby ve zdravotnictví budou stoupat a také se budou rozvíjet možnosti získávat informace. Zažili jsme v minulých desetiletích Eh, rozvoj informačních technologií a ten samozřejmě bude i pokračovat dále. Už v této souvislosti je nezbytné, abychom učinili kontrolovaný krok. A to je to, co navrhuje komise. V souvislosti s aktuální judikaturou Evropského dvora je také třeba jasně vymezit hranice mezi informacemi a reklamou. Momentálně je to tak, že eh, právní situace v této oblasti je převážně určována Evropským soudním dvorem, ale to je něco, co by mělo být pro politiky neuspokojivé. Poslední věc, kterou bych k tomuto tématu chtěl říci, je tato. Domnívám se, že ve farmaceutickém průmyslu a jeho okolí existují i takové praktiky, eh, reklamy a prodeje, které jsou nesnesitelné. My jsme naivní a samozřejmě víme, jakým způsobem se obchází zákaz reklamy. Zákaz reklamy se například obchází tím, že v tištěných médiích, ale čím dál tím více také v elektronických médiích, vycházejí články e, podepsané redakcí, ale jejich zdroje je farmaceutický průmysl nebo zastupují jeho zájmy. A je to udělané tak, že čtenář nebo divák nebo posluchač není upozorněn na tuto souvislost. A komise si přeje, aby nové předpisy k informování pacientů byly spojené s určitým kontrolovatelným etickým kódem, aby ty praktiky, které nyní zažíváme té šedé zóně, byly odstraněny. Proto si myslím, že ve výsledku v návrhu komise nejde jenom o to poskytovat více informací a více správných informací, ale stejně důležitá je i ochrana pacientů před neza, eh, před nesprávnými nebo zavádějícími informacemi, anebo ochrana před skrytou reklamou, kterou nelze rozpoznat, co by reklamu. A dámy a pánové, s tím se setkáváme každý den. Je tedy důležité posílit tuto ochranu spotřebitelů. Myslím si, že tuto část farmakologického balíčku v letošním roce nejspíše nestihneme, je to běh na dlouhou trať a že bude předán španělskému předsednictví. Ale rád bych vás eh, poprosil, abyste vzali na vědomí tento návrh komise po pečlivém zvážení dané situace. A nebylo to na základě toho, že bych chtěla sloužit nějakým krátkodobým zájmům. Pak bych také rád něco řekl k tématu, kterým se tento výbor zabývá. Toto tématika již má své pevné místo v historii Evropy a to je legislativa v oblasti chemikálií a aktuální situace. Je to téma REACH. REACH byl skutečně velice náročným legislativním tématem. A není tajemstvím, že když byl REACH schválen, nebyl nikdo schopen přesně říci, jaké budou konkrétní dopady. V roce 2010 nastane kritický rok pro implementaci REACH. musíme vybavit Evropskou agenturu pro chemikálie příslušnými zdroji, tak aby bylo možné splnit příslušné legislativní cíle. A musím nyní před vás přistoupit s něčím tak profáním, jako je otázka financí. Ovšem, parlament má svou rozpočtovou pravomoc a Eh, poplatky, které může očekávat agentura, budou k dispozici až koncem roku 2010 a ne předtím. Ale my potřebujeme systematické financování ze strany společenství pro velkou část roku 2010 a to musí být zohledněno v rozpočtu. Nezastírám, že si činím ob- že se obávám cílů rady zkrátit financování této agentury o téměř 5 milionů eur. Co se týče střednědobého plánování ECA, je tomu tak, že bylo navrženo skutečně velice precizně a pohybovali jsme se na Eh, dolní hranici toho nejnutnějšího. A zkrácení rozpočtu o 5 milionů by ohrozilo tuto agenturu. A proto zde chci prohlásit, že jsem proti tomuto záměru rady a požádat vás, abyste se eh, společně s kolegy z rozpočtového výboru zasadili o nápravu protože není možné, abychom schválili legislativu, nebyl to jenom parlament, ale i rada, takovou legislativu, která posune Evropu na dlouhou dobu do čela v této oblasti a která poskytne Evropě obrovský náskok v mezinárodním měřítku, ale když potom dojde na tu vlastní realizaci, tak zůstanou sedět na penězích a nepustí je. Nemůžeme mít ambiciozní síle, cíle a nebýt ochotní je nakonec financovat. Kdo řekne A, musí říct i B. A já jsem přesvědčen, že se to středne, středně době také vyplatí. A nyní ještě k ekodesignu a také k trvale udržitelné průmyslové politice. Přechod Eh, ekologicky šetrnému hospodářství a také hospodářství se sníženým eh, využíváním uhlíku. Eh, toto je hospodářství, které musí být také jádrem Lisabonské strategie Evropské unie na následujících deset let. My tady máme před sebou akční plán, jehož jádrem je trvale udržitelná produktová politika a také se zde zlepšuje trvalé udržitel, trvalá udržitelnost eh, výrobků, například také jejich určitým označováním a máme zde především také to, že se hodláme zaměřit na energeticky šetrné produkty a zde došlo již k dohodě v prvním čtení a to byl velice pozitivní signál a to mě přivádí k tomu, abychom dále pokračovali v uplatňování této směrnice na další výrobky a tak, abychom snižovali emise CO2. A já jsem poněkud překvapen diskusí, která se odehrává v některých členských zemích, především v zemi, kterou znám nejlépe, a sice v Německu, a ta se týká osudu žárovek. Vůbec jsem netušil, že klasická žárovka je nepostradatelnou součástí evropské kultury a že bez žárovky nemůžeme vůbec žít. My nemůžeme přece na straně jedné v našich společnostech vidět přání všechno změnit, ale na druhé straně má být, má všechno zůstat tak, jak to je. Nedá se vylévat neustále dítě s vaničkou. A buď kde je zde celá řada produktů, na které jsme si zvykli, ale které musíme nahradit. A musí musíme si říci, že to, tyto romantické povídačky, které například zažíváme v Německu, tak to jsou totiž fejetonisté, kteří na jedné straně chtějí staré žárovky, ale současně chtějí restrukturalizaci. Ale restrukturalizace znamená to, že se, sta- že se něco změní. A měli jsme dostatek času se na se tomu přizpůsobit, průmysl se tomu přizpůsobil, ale chci jasně říci, že komise bude pokračovat touto cestou. My v letošním roce jsme spočítali, že jestliže vš, veškeré produkty, které mají energetické dopady, eh, je tedy přizpůsobíme těm nejlepším standardům, pak můžeme také snížit emise CO2 a nezatížíme tím vůbec veřejné rozpočty. A má to také ten skvělý efekt, že tyto nové produkty budou ze střednědobého a dlouhodobého hlediska nákladově daleko lepší. Já na já musím říci, že tato hysterie v oblasti žárovek mě vůbec žádným způsobem neovlivní a komise bude dělat nadále potřebné kroky. To mě také přivádí k úniku uhlíku, carbon leakage, zde máme před sebou v této otázce ještě velká rozhodnutí. Komise na tom právě také pracuje. Také sta- hodlá stanovit svou, eh, své stanovisko vůči Kodani proces komitologie v této otázce eh, bude zahájen v září. To znamená, že parlament bude brzy informován o výsledcích těchto prací. Již seznam máme k dispozici a tento seznam dopadů musí být také schválen do konce roku 2009. 280 258, omlouvá se řečník, výrobních odvětví již bylo prošetřeno, proskoumáno. A tyto, tato odvětví, která byla vyhodnocena, se dostali do rubriky velké riziko pro únik uhlíku a tyto, tato odvětví mají dostat také určitá emisní práva, ale protože se samozřejmě zde existují povolenky, ale my zde hodláme postupovat velice ambiciozně, což znamená, že chceme zde také velice rychle eh, stanovovat velice efektivní a účinné limity a benchmarky. Toto hodláme dokončit do roku 2010, to znamená, že hodláme podpořit technologický rozvoj a já jsem pevně přesvědčen o tom, že to stojí za to, že obavy o to, že naše hospod, hospodářství ponese další náklady, takže tyto obavy jsou neodůvodněné. A na závěr ještě k autům. Vzpomínáte si, že jsme hovořili o o ví o automobilovém průmyslu, který se dostal do největších problémů. To byly eh, eh, problémy, které byly opravdu velké. Začalo to již minulý rok v létě. Také došlo k velkým propadům. Také mezi tím se docílila jistá stabilizace v jednotlivých státech tím, že byla zahájena opatření k obnově vozového parku, například šrotovné, na stará auta. Já také vím, že toto je určitým způsobem sporné opatření a my tady budeme mít problémy eh, eh, zase přejít eh, k normální formě financování, ale myslím si, že výměna starých vozů, tedy starších deseti let, může mít pouze dobré a pozitivní ekologické dopady, protože toto nové auto má sníženou spotřebu pohonných hmot a také snížené emise ve srovnání s deset let starými auty. To znamená, že to přináší pozitivní ekologické dopady. Pokud se týče strategického směrování evropského automobilového průmyslu, tak schválená legislativa již stanovila směr, kterým se bude automobilový průmysl ubírat a to je tedy snížení hodnot CO2, které mé, tato má e, být propojeno s novými moderními technologiemi, a jde o to, abychom zlepšili fungování spalovacího motoru, ale také hodláme tyto motory nahradit novými technologiemi, což je velice správná věc. Já s tím nemám vůbec žádný problém, zcela naopak. Evropský automobilový průmysl by se měl stále více tímto směrem ubírat, protože jenom tak může být evropský automobilový průmysl úspěšný i v rámci mezinárodní konkurence. Budoucí auto zatím nám samozřejmě nejezdí v současné době po ulicích. Můžete si již dnes koupit auto, tak říkajíc, bez emisí. Možná, že Někteří z vás jsou dostatečně bohatí, abyste to udělali. Já bych si to auto dovolit nemohl. To znamená, že my zatím nejsme tak daleko, aby to, to uh, auto šetrné vůči životnímu prostředí bylo zaplatitelné a také splňovalo veškeré naše požadavky na mobilitu, protože u eh, technické možnosti, které toto auto má, zdaleka nesplňují naše eh, požadavky mobility. To znamená, že technika baterií ještě není dostatečně rozvinutá, ale bylo by skutečně zázrakem, kdybychom zde udělali velký pokrok v následujících letech. Nemůžeme zde tvrdit lidem, že veškeré problémy jsou vyřešeny, když si připojíte auto večer k, do zásuvky, pak to zase pojede několik stovek kilometrů, ale jde také o to, co z té zásuvky vlastně poteče eh, mm, nám to možná je jasné, ale spotřebitelům zatím ještě tolik ne. A poslední téma, ke kterému se dostávám, je spor, který hýbe evropskou politikou, evropskými automobilkami, otázkou budoucnosti General Motors a jeho působení v Evropě. To musíme také vidět v těchto souvislostech. Zdrženlivost firmy General Motors v USA, co se týče jejich dohody s evropskými zeměmi o budoucnosti jejich firm v Evropě, souvisí s tím, že jsou technologicky na špici co se týče budoucnosti vývoje automobilů. A bylo zajímavé vidět, že nová koncernová strategie GM v Detroitu znamená radikální odvrácení se od dosavadní firmní politiky a volí spíše takový evropský přístup. Nechci z toho vyvozovat žádné další věci, ale je to velice zajímavý signál, který nám ukazuje, že Celkově na této oblasti se, eh, musíme čelit konkurenci a v této konkurenci obstojíme pouze tehdy, pokud budeme konsekventně dodržovat tu politiku, jejíž cestou jsme se rozhodli vydat. Děkuji vám za pozornost. Merci, euh, monsieur le vice eh, Děkuji vám, pane místopředsedo, za ten velice široký přehled v oblasti průmyslu, průmyslu a jak to řekl švédský ministr životního prostředí před chvílí, to všechno připomíná, že je zapotřebí směřovat k ekologicky účinné ekonomice. Nyní dám slovo jednotlivým um, europoslancům, než se vrátí na předseda našeho výboru. Tak prosím, omezte se na tři minuty ve svých otázkách. To by bylo ideální, umožnilo by to eh, velkému počtu lidí vystoupit. Jako první dávám slovo paní Grostet. Děkuji. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, děkuji, pane místopředsedo Evropské komise. Ano, pravda, eh, celý ten přehled celé řady oblastí, kterými se zabýváte, to všechno nám připomíná, že nesmíme ztrácet čas a musíme se soustředit na to podstatné. Já osobně bych chtěla hovořit o léčivech. Řekli jste, že pokud je o padělání léčiv, že tady se věci mají celkem dobře. A já bych chtěla připomenout, že to je opravdu velmi urgentní otázka, která ohrozuje ohrožuje zdraví eh, evropských občanů. Nedávno francouzští celníci zabavili 13 tisíc padělaných eh, léčiv. Ukazuje se, že je tady velice složitý řetězec distribuce takovýchto padělaných léků. Prostě eh, takový, takový produkt může projít 30 různými prostředníky, než se dostane k pacientovi. A dokonce i legální distribuce eh, je problematická, protože i tu ohrožuje ehm, otázka padělaných léků. A tady nejde jenom o eh, prodej po internetu, ale také o prodej v normálních lékárnách. Ehm, pane místo předsedo, jsou návrhy komise dostatečné, aby tady se postarali o e, otázku bezpečnosti léčiv, například když jde o takzvaný repackaging. A já se ptám, než se definitivně rozhodneme, to uběhne hodně času a ptám se, je možné navrhnout nějaká prozatímní či dočasná opatření? A další otázka se týká očkování Eh, chřipky mm, H1N1. Eh, od eh, výrobců začínáme dostávat informace o tomto očkování. Tady je zapotřebí urychleného postupu. Počítá Evropská komise s tím, že vytvoří takový urychlený postup. Nová pravidla Evropského parlamentu dávají možnost Evropskému parlamentu, aby dohlížel na komitologii a právě proto, že parlament toto právo má a nám na něm velmi záleží, tak právě proto bohužel se ta lhůta prodlouží nejméně o měsíc. Tady si ovšem nemůžeme dovolit ztrácet čas. Co můžete navrhnout, pane předsedo, pane místo předsedo, aby uh, chom měli Opatření, která umožní eh, co nejefektivněji eh, zkrátit tyto lhůty, ale přitom, aby parlament nepřišel nakrátko se svými pravomocemi. Děkuji. My to v příštích pěti letech jistě stihneme. Děkuji za slovo. Vítám vás, pane komisaři. Chci říci, že tomu tak nebývá u všech komisařů, s kterými jsme se setkali v minulých letech, že to je tak, že by se věnovali tématům, které nám zde leží na srdci s takovým elánem, jako to činíte vy a bude mi líto, až už tak činit nebudete, ať už to bude kdykoliv, ale pokud lze tuto období prodloužit, tak my se o to zasadíme. Týká se to také například oblasti kosmetiky, zabraňování pokusům na zvířatech i boji proti dalším zájmům v tomto směru, za což vám chci poděkovat. Ráda bych řekla něco k hlavním tématům zdravotnické politiky, to znamená farmakovigilance, a další. U té farmakovigilance se shodneme na tom, že EMEA vytváří dobrou databázi, zatím jsme se nedostali dále, než jsme se dostali. Není to vina naše ani vaše, ale e, je to vina členských států, kteří zatím za poslední deset let nevytvořili nástroje na správné řádné poskytování dat. Zdá se, že ale mnozí už se výrazně polepšili. I moje země je nyní v čele v oblasti farmakovigilance a pozitivní změny vždy vítáme. Padělky léčiv. K tomu již vznikl pracovní dokument v minulém legislativním období. Kolegové se na něj jistě podívají, protože je to velice dobrý dokument a jak už také zde zmínila paní Grostet, jde o, nám o ochranu pacientů chceme bojovat proti padělkům tam, kde znamenají ohrožení. To znamená léčiva na, na recept a znamenají ohrožení, pokud mají nesprávné účinky nebo vůbec žádné účinky. A já sdílím také váš pohled na práci skupin v radě. Poslední složitější bod je informování pacientů. A já stejně jako vy absolutně nechápu, že u tématu informace pacientů se reaguje jako Pavlovův pes a říkají, a to je reklama. A existují přece jasné legislativní předpisy, které říkají, že léky na recept, na ty se prostě nesmí dělat reklama. Leda v publikacích, které jsou přístupné pouze zdravotnickému personálu a lékařům. To, co jste vypopsal, je, že se informace poskytují v takových pseudovědeckých článcích, v časopisech pro, v časopisech pro ženy nebo jinde. Už se požaduje dlouho, aby pacienti byli postaveni na stejnou úroveň jako lékaři zaměstnanci nemocnic a proto je informování pacientů nesmírně nedůležité nesmírně důležité. Není možné, aby eh, informace, které člověk potřebuje, získal jenom ten, kdo umí anglicky a má přístup na internetu, může se dostat na americké stránky. A proto mm, apeluji na kolegy, eh, že se to týká informací týkající se dané nemoci, to znamená nejenom daného léku, ale i nemoci. Víme, že takové informace je třeba autorizovat a to by byla dobrá možnost například pro agenturu Eh, pro schvalování léčiv ML. To, že někteří už tento návrh úplně odepsali, je skandální. Ty členské státy, které na tom nechtějí pracovat dále, znamená, eh, dají, dávají najevo, že nechtějí, aby měli pacienti stejné možnost komunikovat na úrovni eh, se svými protěžky ve zdravotnictví, například s lékaři. Možná, že ten návrh není ve všem správný, dá se zlepšit, ale měli bychom se stydět, že jsme ještě neudělali tolik pro informování pacientů. My jsme udělali více například pro ochranu zvířat, což samozřejmě vítám, ale udělali jsme pro ně více než pro pacienty. Eh, tito lidé jsou ve velice citlivé situaci i v rámci rodiny a proto vás žádám, zeptejte se svých kolegů i v členských státech, proč nic neudělali, proč mlčíte a proč chcete dostat toto téma ze stolu. Já se omlouvám, paní Berend. Eh, paní Rýs. Děkuji, paní předsedkyně. Jen eh, Stručně chci i já pozdravit eh, pana komisaře, podobně jako eh, jiní kolegové. Velmi vítám návrhy komise a jsem velmi ráda, že jsme byli informováni o eh, tomto balíčku farmakologie package, i když, jak jste řekl, pravděpodobně s vámi ho nedokončíme. Je bezesporu nutné vycházet ze současné reality a pokusit se změnit eh, chování. Jsou tady na jedné straně principy a krásná slova a na druhé straně, když se snažíme změnit chování, vidíme, že řada lidí pak váhá. Takže bravo, že jste se pokusil. Ale vraťme se k tomuto farma balíčku. Já chci hovořit stručně, protože vím, že eh, chtějí hovořit i další. Připojí se k tomu, co řekla Françoise Grostet a Dagmar Berendt. Pravděpodobně, François si asi vzpomíná, že v roce 2003 eh, jsme velice intenzivně eh, diskutovali, byla tady celá řada eh, velmi protichudných názorů, což nebylo ve prospěch ani pacientů, ani průmyslu. Potřebujeme na jedné straně inovující průmysl a mm, také generický průmysl, který bude v Evropě daleko více přítomen. Pokud je o toto emoční téma informování pacientů, ta dualita, co je reklama a co je informace. Plně se připojuje k tomu, co řekla Dagmar. Je tady někdy naprosto nepochopitelné tabu. Nebylo by možné, pane komisaři, to není novinka, vytvářet zase něco nového. Já vím, že tady mnozí lidé váhají vytvářet něco nového, ale já bych navrhla vytvořit webové stránky, které by tady vycházely z nezávislých zdrojů informací. Jestliže jsem tomu dobře rozuměla ve vašem návrhu, my jsme vlastně teď se rozhodli, že by se informace omezila na odborné eh, časopisy. Eh, vím, že všichni nemají eh, přístup k internetu, ale Eh, snad jen 30 obyvatel čte odborný tisk, naproti tomu přístup k internetu, i když není pro všechny, je přece jen velice široký a hodně se rozšiřuje a dál roste. Eh, takže by bylo docela zajímavé mít takové webové stránky. Pokud je o padělání léku, já nechci opakovat čísla, hovořila o tom paní Grostet, ale je to opravdu nesmírně palčivý problém. I náš parlament se o tom um, dovídá, zajímá se o to zabavené padělané, eh, padělané léky. Jejich množství vzrostlo snad třikrát nebo čtyřikrát v poslední době, takže to je opravdu velký mor, který nás zaplavuje. Ptám se, jak komise chce eh, lépe eh, informovat občana, zejména nejméně dobře vybaveného občana, o tom, jak nebezpečné jsou padělané léky a jak hro, jaká hrozba padělaných léků tady je. Takže, pane komisaře, co zamýšlíte udělat a jakou máte podporu v komisi. Já vím, že tady s tímto textem eh, bylo hodně manipulováno, došlo tam ke změnám, to je asi osud mnohých textů. A je to nesmírně složitý boj proti padělaným lákům, je to potřeba horizontálního boje a také víme, jak složité eh, bylo, aby Dagmar, Françoise i já, abychom se Eh, takto zapojili eh, do, do této otázky boje proti padělaným výrobkům. Bylo to už v případě kosmetických výrobků, není v případě léčiv. Tam se tedy, eh, a už končím, už končím, asi jsem překročila svůj čas, ale asi možná trošku doháním čas, který jsem neměla v předchozím kole diskuse. Myslím, že pokud je o takové ty eh, neoficiální dovozce, tady se asi hodně ustoupilo. Eh, neškodí to účinnosti boje proti padělaným lékům? Děkuji. Eh, ano, a teď pan Šliter. Já děkuji panu Ferhelgenovi za úvodní slova. Potřebujeme nový postup průmysl v Evropě. Měli bychom skutečně být na poplach, potřebujeme také větší energetickou efektivitu, například u letadel. To se často ani nezohledňuje při klimatickém vyjednávání v Evropě. A děkuji, že jste hovořil také o tom seškrtávání eh, rozpočtu v oblasti REACH. Já se domnívám, že zde potřebujeme více financí. Myslím si, že není možné se stávajícím eh, rozpočtem plně pracovat a doufám, že se parlament s komisí postará o zlepšení situace. Nyní bych rád něco řekl k farmabalíčku. Neustále se říká, že si nepřejeme reklamu, a na druhé straně se říká, že existují určité šedé zóny. A také jsem od vás jednou slyšel, že celá zdravotnictví má své časopisy a zde mám jedny, eh, jeden německý časopis, není to žádný feministický časopis, to ne, ale ve všech takovýchto časopisech jsou také články, kapitoly o zdraví, je tam taká celá řada inzerátů. A nevím, jak to mám interpretovat. Vy jste hovořil o šedé zóně. Nebyla by zde možnost eh, zavést účinnější sankce, například vůči redakcím? Mohl byste nám to vysvětlit blíže? Já bych si přál přísné sankce pro ty, kdo z toho čerpají ekonomické výhody. Potom téma padělků, padělání léčiv. Člověk potom neví, zda dostane příslušnou účinnou látku, dostane ji příliš mnoho, příliš málo a podobně. Zároveň jsou ale také problémy s tím, že, má, že panuje strach z padělků léčiv, proto je zabáváno možná příliš mnoho. Známe příklad z posledního roku, kdy putovala léčiva z Brazílie do Indie, byla zadržena v Nizozemsku. Je důležité vytvořit zde rovnováhu, také co se týče spolupráce s chudými zeměmi je třeba ustanovit rovnováhu a také se postarat o to, aby nevznikla paranoja, abychom doma řádně zacházeli s léčivy. Děkuji vám, paní Matias. Paní Matias. Obrigada, eh, Sr. Comissário Carlos Toias. Antes de mais, quero agradecer-lhe a sua vinda aqui para nos esclarecer sobre alguns assuntos. E eu falo... Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěla využít eh, této přitosti a položit některé otázky a reagovat na farma balíček. A také otázka padělaných léčiv mě zajímá. Velmi pozorně jsem poslouchala otázky, které tady předkládal pan komisař a myslím, že vám velmi dobře rozumím. Chtěla bych jenom říci, že eh, se asi pohybujeme také trošku i v jiných eh, časových horizontech. My v parlamentu chceme hlavně eh, být na straně těch obětí těch padělaných léků, těch oklamaných pacientů. A v tomto směru bychom velmi rádi si přáli, aby tady byla preventivní opatření. Jak už bylo několikrát řečeno, Komise trošku eh, vyčkávala nebo ztrácela čas, než předložila tento balíček. A nyní je zapotřebí, aby také parlament měl čas na to, aby odvedl svou práci na tomto tématu. Dále mám ještě řadu dalších bodů, které bych chtěla předložit. Dostáváme velice důležitý návrh směrnice. To, myslím, tady všichni uznáváme. Dnes pacient nemá záruku, jestli si eh, kupuje eh, opravdový lék. Nechceme, aby občané ztratili důvěru eh, v léky. Proto musíme zvýšit eh, bezpečnost. Komise eh, navrhuje eh, několik různých několik různých tedy postupů. Jednak, jednak tedy zamezit přístupu těm padělaným lékům na náš trh dále. Opatření, které by zaručovalo, že každý krok se vlastně zaznamená a bude možné vysledovat lék od produkce až, od výroby tedy až po eh, spotřebu u pacienta. A já podporuji tyto návrhy komise. Myslím, že to jsou otázky, které si zaslouží, zaslouží zvážení a k tomu potřebujeme určitý čas. Já bych také ráda uvedla některé příklady, které mě připadají důležité a na kterých by bylo třeba pracovat souběžně, jakožto na pozměňovacích návrzích. Pokud jde o def- definice, otázka eh, padělaného léčiva. To je velmi důležité definovat jasným způsobem eh, padělané léčivo, abychom díky takové definici pak mohli přijmout eh, příslušná opatření v boji proti takovému léku a zajistit také lepší mezinárodní spolupráci. Takže buď můžeme přijmout současnou definici eh, Světové eh, zdravotnické organizace, nebo eh, také definici Rady Evropy. Dále musíme pracovat i s dalšími hypotézami definice. Můžeme hovořit pouze po aktivních, o aktivních um, farmakologických látkách, nebo hovoříme i o těch ostatních složkách, které jsou obsaženy v léku. A protože můj čas už asi eh, vypršel, tak eh, už jen na závěr řeknu, že jsou ještě některé další otázky, které bychom měli hlouběji eh, prodiskutovat, například prodej po internetu. A na závěr chci říci, že já osobně se budu maximálně snažit pracovat na tomto tématu se všemi stínovými zpravodaji, abychom vylepšili návrh, který nám byl předložen ve prospěch občanů, ve prospěch pacientů. Čili budeme pracovat intenzivně na tom, abychom hájili eh, zájmy těchto mm, občanů. A nyní vám děkuji, dávám slovo paní Jana Kudakis. Sorry, um, I'm going to be passing my question on to my Já předám zde slovo, slovo kolegyni či kolegovi. Yeah, thank you. Sorry about the... Pan Kelenem. chci zmínit několik bodů z proslovu pana komisaře. Děkuji vám za to, že přišel mezi nás a opravdu si vážím jeho projevu který byl jako obvykle velice dobrý. Za prvé, on jasně hovořil o žárovkách, hovořil o tom romantickém nesmyslu a podobně a také o žárovkové hysterii. Některé tvrzení jsou pravdivá. Ne, chceme, elekt, eh, chceme určité účinné žárovky, ale mám pocit, že některé náhrady se provádějí velice překotně, že má, je, nové žárovky jsou velice dobré, jsou ekologicky a energeticky účinné, ale světlo, které vydávají, není úplně tak příjemné jako světlo minulých žárovek. Například také stmívání s nimi nefunguje tak úplně dobře jako se starými žárovkami a proto se tímto procesem ještě musíme zabývat. Nemůžeme jednoduše zakázat staré žárovky a tak to, co totiž probíhá v současné době v Británii, je, že si zákazníci kupují do zásoby staré e, žárovky, protože mají dojem, že nové žárovky jim nepřináší stejnou pohodu jako ty minulé. A potom ještě druhé téma, to jsou e, vozy, tedy auta. Já se domnívám, že zatím ještě nejsme ve situaci, kdy si můžeme dovolit e, nová ekologicky účinná účinná auta. To záleží samozřejmě, jak budeme definovat eh, toto nové ekologické auto. To by nám pan komisař mohl ještě říci. Pan komisař zatím ještě nehovořil o tom, co, jaké, komis, jaké návrhy komise předloží například eh, k, už eh, ke snížení emisí u dodávek a u mikrobusů. Já doufám, že tyto detaily nám ještě pan komisař dodá a kdy dostaneme tento návrh do parlamentu. Děkuji. Merci. Eh, děkuji. Takže to bylo takové první kolo otázek a já navrhuji, aby ještě jako poslední promluvila paní Rozbak. Øh, er Děkuji, eh, paní předsedkyně. Řečnice má zřejmě vypnutý mikrofon. No. Hovořili jsme o lécích, které se vyrábí na Dálném východě, ale nehovořili jsme o otázce zasílání takových léků, které, by se, které se vyrábějí v zahraničí a které se posílají do zemí EU. A pak mám ještě jednu otázku k léčivům. Chtěla bych vědět, jak to vypadá s účinností léků, protože k této věci nemáme eh, opravdové informace o excipientech. A pokud jde o žárovky, Hovoří se již dnes o zákazu žárovek se žhavícím vláknem, hovoří se o nutnosti používat úsporných žárovek. Ovšem, Úsporné žárovky existují pouze ve čtyřech barvách a na celé řadě míst není možné použít úsporné žárovky, protože tam nemáte skutečně světlo, které potřebujete. Já se ptám, neměli bychom být ambicioznější, neměli bychom rovnou eh, přejít eh, na žárovky LED? Děkuji, to je hm, tedy první eh, řada otázek. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych začal těmi otázkami, které se týkaly farmaceutického balíčku. Nejprve bych pohovořil o padělcích, které zmínila paní Grostet a další. Návrh komise logicky může vycházet pouze z legálního prodejního řetězce, protože nelze regulovat ilegální eh, prodej, protože o to se stará trestní právo, to je zakázané. To znamená, že náš návrh chce zajistit, že v legálním řetězci se nemohou objevit padělané léky, ať už byly vyrobené kdekoliv. Domnívám se, že tento návrh plně vyčerpává všechny technologické možnosti, které dnes máme. Všechny možnosti, které máme k tomu, abychom zajistili autentičnost a neporušenost balení. Tyto aspekty znamenají ostatně také velké finanční náklady, ovšem zajišťují dvě věci. Že výrobek, který spotřebitel obdrží, je skutečně to, co je také napsané na obalu. A za druhé, že ten obal na cestě od výrobce ke spotřebiteli byl neporušen, že jej nikdo neotevřel. To je velice důležité, protože, jak už zde zaznělo od paní Rees, v legálním řetězci, v farmaceutickém je obrovský počet kroků. Já jsem sám byl překvapen tím, kolik jich je. Ekonomicky je to možná zvláštní, ale dá se to legislativně těžko pochyt, pod, eh, podchytit. Když nyní budeme mít ještě lepší představy o tom, jak to zlepšit, já jsem vůči návrhům otevřený, ale skutečně neexistují žádné větší technologické možnosti, jak zajistit neporušenost obalu než ty, které jsme už nyní zohlednili, hlavně co se týče té kontroly autentičnosti. Bude to tak, když budete, když získáte v lékárně krabičku s léky, tak eh, v lékárně bude čtečka a ta bude propojená s centrálním rejstříkem a tam bude potvrzeno, ano, to je přesně toto balení s tímto číslem výroby a opustilo továrnu s tímto obsahem. Já skutečně nevidím více možností, jak to zlepšit, ale samozřejmě pokud naše společná práce povede ještě k dalšímu vylepšení, tak jsem rozhodně pro. To znamená ten boj proti padělkům se týká hlavně těch účinných látek. Když jsou léčiva padělaná, tak jsou to v první řadě účinné látky, které se padělají, protože to je ta drahá komponenta. Potom zde byla taková složitější otázka paní Rosach na konci. A její otázka jde mnohem dále než eh, padělané léky. Je to otázka zacházení s tradiční medicínou a nebo medicínou z jiných částí světa, které jsou také tradičního původu. Týká se to například indické, čínské a nebo japonské medicíny. Indická medicína, to je eh, něco, čím bychom se měli zabývat. Většinou to jsou léky, které nejsou na recept. A při ochraně proti padělkům hovoříme o takových lécích, které jsou na předpis. Nemluvíme o těch ostatních lécích. A u těch tradičních léčiv musíme vědět, že nejsou vždy tak neškodná, jako zastánci těchto metod léčby hlásají. Například eh, jsme zjistili v oblasti indických léků, alespoň u některých, že obsahují velice nebezpečné látky v takových koncentracích, které přestu, překračují mnohonásobně naše toleranční limity. Přestože eh, už jsou na trhu třeba více než 50 let a zatím nespůsobily žádné prokazatelné škody. Ovšem zde ne, to není otázka padělků, ale je to téma toho, co musí být licencováno a co ne. Jasné je, že boj proti padělkům, které kolují ilegální cestou, je možný pouze ve spolupráci s celními úřady, s orgány dohledu nad trhem a podobně. Problém padělaných léků je také takový, že v určitých částech světa se vyrábějí padělané léky, které jsou určené pro chudší země a často všem putují přes Evropu anebo z části také bývají vyráběny v Evropě. Většinou je to tak, že velké množství padělaných léků se vyrobí, je, jsou určené pro nějakou zemi v Africe a tyto léky putují přes Evropu, kde my tyto padělané léky objevíme, i když nebyly původně určené pro evropský trh. bývá relativně řídké, že by léky padělané byly určené pro evropský trh. Eh, u padělků to bývají hlavně drahé značkové eh, produkty a pokud si někdo objedná na nějaké podivné africké adrese eh, nějaký špičkový produkt, který běžně stojí 120 euro, zde stojí 8, tak si může být celkem jistý tím, že obdrží padělek. A s člověkem, který se takto chová, já skutečně nesoucítím. Zde je tedy třeba být nadále velice bdělý. Přeji si, aby zde panovala mezinárodní spolupráce. Protože u ten řetězec padělků, které jsou určené pro specifické trhy, prolomíme pouze tehdy, když se budeme intenzivněji zabývat tím, že orgány dohledu nad trhy a nad licencováním zlepšíme také jejich pozici a možnosti některé malé či chudé země ani nemývají možnosti nechat realizovat tyto nákladné složité procesy, které máme v Evropě. Pokud máte návrhy na zlepšení v této oblasti, tak já s tím rozhodně problém nemám. U farmakovigilance jsme se shodli, co se týče informování pacientů. Zde vám děkuji za poznámky, které zde zazněly od poslanců a poslanky. Jenom bych vás požádal, abychom na věc pohlíželi s potřebnou objektivitou a nestráceli ze zřetele ani ekonomické skutečnosti. Je to vlastně tak, jak říkala paní Rod Berend a já jsem o tom hovořil jinými slovy. Lidé mají přístup k informacím. Problém je ale v tom, že mají přístup k informacím, kde není možné rozlišit, zda je to reklama nebo informace. To, co najdete na internetu a to, co pochází z Ameriky, od amerických eh, výrobců, nepodléhá těm přísným opatřením, která máme v Evropě. Reklama na léčiva v USA zakázaná není. To znamená, tyto informace pro pacienty a ty reklamy přicházejí v podobě informace, i když jí třeba nejsou. Ovšem každý kdo má doma počítač, si je může najít. A pokud si myslíte, že za 20 let budou ještě lidé, kteří neumí zacházet s moderními technologiemi komunikace, tak jste na umilu. A pan Schlitter hovořil o té šedé zóně. A to je jasná otázka novinářské etiky. To se legislativně nedá vůbec uchopit. Když mluvíte třeba s nakladateli, kteří vydávají deníky nebo časopisy, tak oni přesně vědí, kde jsou slabá místa v jejich produktech. To jsou e, stránky věnující se zdravotnictvím, e, motorismu a cestovnímu ruchu. Proč je tomu tak? Protože nakladatel si nikdy není jistý, zda ty články, které otiskuje, třeba přichází zvenčí, jsou pod komerčním vlivem nebo nejsou. To vůbec nemohou určit. Jednou jsem zde hovořil v parlamentu, v jednom z výborů o informování pacientů a v onen den v největších německých novinách, které mají nad 5 milionů výtisků, byl obrovský rozhovor s renomovaným německým profesorem, který se vehementně zasaho- zasazoval o to, aby se použila určitá očkovací látka proti rakovině děložního hrdla. A to je skutečně velice závažné a komplikované téma. A tento pán má samozřejmě právo vyjádřit svůj názor. Ovšem někde by mělo být uvedeno, že tento člověk pracuje pro výrobce. Ovšem to tam uvedené nebylo. A proto říkám, že potřebujeme etický kodex, ve kterém není zapojen pouze farmaceutický průmysl, ale kde jsou zapojená také média musí být stanovená naprosto jasná pravidla. Já bych dal přednost tomu, či samoregulace, protože jinak ani nevím, jak bychom měli kontrolovat ne- média, protože to by znamenalo cenzurování médií. Myslím si, že je tedy jediná možnost taková samoregulace, abychom se zbavili oné šedé zóny. A když žádám, aby se průmysl choval zodpovědněji a nedělal reklamu skrytými cestami, tak musím poskytnout jasnou kontrolovatelnou cestu. ale musíme zde tedy najít nějakou politicko-právní cestu, jak to udělat. Jeden z poslanců nebo poslankyň hovořili o webových stránkách, to byla, myslím, paní Rýs. A to byl skutečně velice zajímavý návrh. To by bylo vhodné promyslet, určitě, možná i navíc, A sice vytvořit takové možnosti informování, které jsou neutrální, za nimiž nejsou vůbec žádné komerční zájmy. Ani komerční zájmy vydavatelů, ani farmaceutů, výrobců nebo prodejců farmaceutických produktů. A takovéto objektivní místo by poskytovalo informace individuálním pacientům. To je velice zajímavá myšlenka, kterou by bylo vhodné promyslet. Zde bych také požádal parlament, aby se zapojil, protože to je velice dobrý nápad k tomu, co by se dalo ještě navíc udělat. E, na závěr bych ještě řekl něco k tomu, o čem hovořila paní Grostet a ta otázka očkovacích látek a dola delega v minulosti byl jakýsi postup, který není stoprocentně uspokojivý. Já jsem přesvědčen, že eh, musíme najít cestu, která zajistí eh, možnost, aby eh, právo parlamentu působit v rozhodování v oblasti licencování léků jako nekolidovalo s eh, časovou náruč eh, tisní v této oblasti. Rád bych vám řekl, čím jsem se zde v této oblasti řídil. Já jako politik, který nevystudoval farmakologii, se nemohu vůbec eh, postavit proti doporučení vědeckého výboru. Když jde o licencování léku na recept, který léta zkoumali různí vědci. Oni řeknou, je bezpečný nebo není bezpečný. Jak mohu já, jako politik, jenom morálně ospravedlnit to, říci, mají pravdu nebo nemají pravdu. Takže já jsem se řídil tímto jednoduchým pravidlem, že prostě nerozhoduji proti doporučení vědeckého výboru když řekne, že tento lék bude schválen, tak to prostě podpořím. A myslím si, že parlament se nemůže chovat jinak. Vy zde nebudete asi chtít eh, převzít roli farmakologického výboru a dělat případové studie. Já si myslím, že ve skutečnosti nemáme ani jinou možnost, než následovat expertízu, která je nám k dispozici tak eh, snad nebude tak těžké nalézt řešení, jak to zajistit. Ovšem ve sporných případech, které samozřejmě mohou nastat, například pokud by se například můj následovník v této otázce choval jinak a zahrnul by třeba nějaké politické úvahy do schvalování léčiv, pak je důležité, aby zde mohl zasáhnout parlament. A nyní ještě na závěr pan Keleghem. Vy jste hovořil o žárovkách, to ale přece ne, není ze dne na den. To už je věc, která je známa několik let. A také to bylo přijato veřejností velice pozitivně a najednou uh, vznikne jakési protihnutí, tak nevím, jaké zájmy zatím stojí, ale já musím říci, že já tady jsem pln nedůvěry. A chci ještě jednou zopakovat, my nemůžeme stále říkat, musíme udělat velký rozhodující krok, proti ničení naší planety a proti klimatickým změnám, ale jinak také říkat, všechno musí zůstat tak, jak to je, tak to přece nejde. Politik musí mít odvahu občanům toto říci zcela jasně. A pokud se týče automobilu, já jsem nehovořil o ekologicky příznivých aut, já jsem hovořil o autech zcela bez emisí. Tato e, ekologicky šetrná auta již jsou k dispozici, ale auto zcela bez emisí CO2, to je již dnes technicky možný na věc, ale není to dostupná věc. Podle mého názoru se bude vývoj ubírat tím směrem, že budeme mít stále více aut s hybridním pohonem a také stále více měst bude používat pro MHD vozidla eh, tedy autobusy a vozidla s elektrickým pohonem. A možná někdy za deset let bude technika tak daleko, že možná budeme moci realizovat naše představy o elektrických automobilech, ale také budeme muset napájet tato auta ekologicky šetrným proudem. Pokud se týče dodávek a mikrobusů, tak tady žádný, o žádném návrhu nevím. Komise zatím žádný návrh nepředložila. Pokud se týče eh, snižování emisí u malých užitných vozidel, je jasné, že snižování CO2 musí u všech dopravních prostředků pokračovat. Toto platí samozřejmě pro všechny dopravní prostředky, platí to také pro lehká užitná vozidla. Jedinou otázku, kterou já tady vidím, je otázka časování. A pod dle mého názoru nemá nyní smysl se do toho pustit, protože výrobci takovýchto vozidel v současné době vůbec nemají peníze na investice do takovýchto druhů vozidel, ale myslím si, že ta myšlenka špatná není a měli bychom tuto myšlenku uh, Eh, dále sledovat a měli bychom opravdu sledovat snižování CO2 u všech dopravních prostředků, to jsou vozidla, letadla, lodě a tak dále. Eh, děkuji, eh, pane místopředsedo komise. Vážení kolegové, máme ještě 35 minut. A já se budu snažit zajistit možnost pro co největší počet z vás, aby se dostali ke slovu, ale budu muset omezit délku vašich projevů na minutu 30. Eh, takže minuta a půl pro každého, kdo dostane slovo, vzhledem k tomu, že se vás hlásí velmi mnoho. Nejdříve dám slovo panu Kristoferu Fidnerovi. Děkuji. Jakožto zpravodaj, je opravdu těžké omezit se na minutu a půl. No, chtěl bych říci, že jsem velmi rád, že pan komisař přišel mezi nás a hovořil o všech těch eh, otázkách, které nás ve výboru pro životní prostředí nesmírně zajímají. Důležité je, abychom co nejrychleji dostali eh, návrh, abychom mohli řešit otázku informací pro pacienta. Velmi důležitá otázka eh, otázka také práv pacientů. Já vím, že je to trošku kontroverzní otázka, to není žádným tajemstvím, ale je naprosto nepřijatelné, abych takové informace k dispozici nebyly. Už velmi dlouhou dobu čekáme na tento návrh. Už 8 let na něj čekáme a nejen my, také pacienti, organizace združující pacienty, všichni eh, na to čekají. Existují velice odlišné systémy v jednotlivých zemích Evropy a pacienti nemají přístup k informacím, na které mají nárok, nemají-li internet a neumí-li anglicky. My jsme velmi dobře pochopili, že o této otázce se již eh, jednalo mnohokrát, ale já mám takové podezření, že někteří si nepřejí, aby pacienti byli v silnější pozici. Možná, že lékaři, někteří lékaři se obávají, že pak pacienti budou náročnější, bude s nimi horší eh, vidět, ale já tvrdím, že pacienti nárok na informace mají a mají právo je požadovat a vyžadovat. Ovšem, jak říkám, je velice těžké toto všechno vysvětlit za tak velice krátkou dobu. Podle mého názoru je také třeba zabývat se otázkou předběžného zkoumání. Tady už někteří hovořili o některých otázkách, říkali, že je to příliš komplikované, příliš byrokratické. Já bych rád věděl, zda komise počítá i s jinými návrhy aby se eh, stanovila kvalita těchto informací. To je přece velmi důležité. Členské státy, nebo alespoň některé, tady mají problémy. Děkuji, děkuji, že jste se maximálně snažil redukovat svůj projev. A teď pan Groth. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Já vám děkuji za jasná slova na téma žárovky. A je pěkné, že tomu bylo věnováno slovo i na tomto prominentním místě. Hovořili jsme hodně o krizi. Krizi můžeme vnímat také jako šanci. Právě automobilový průmysl byl výrazně postihnut, také co se týče emisí CO2 lehkých užitkových vozidel, o tom už hovořil pan Kelenen. Problém je, že mnozí, mnohé státy zdanily eh, emise CO2 a bylo by dobré, aby zde byl určitý návrh, co se týče užitných vozidel. Za slovinského předsednictví jsme se shodli na určitém návrhu. Ovšem v létě se potom diskutovalo o tom, že se onen návrh časově ještě posune. Zde bych vás prosil o upřesnění, jak je stav věcí. Dále bych vám rád poděkoval za dobrou spolupráci v uplynulém období. Nebyli jsme vždy stejného názoru, ale spolupráce byla konstruktivní. A já doufám, že s vaším nástupcem bude konstruktivní spolupráce pokračovat. Děkuji za snahu o stručnost a dávám slovo o Chris Davisovi. E, paní předsedkyně, mám otázku na automobily a globální oteplování. Já jsem varoval komisaře. E, pro nové členy bych chtěl říci, že klimatizace e, v autech, ve kterých jezdíme, využívá příslušné látky, které mají velký potenciál pro oteplování daleko horší vliv na oteplování než CO2. My jsme v roce 2006 schválili eh, novou, nové předpisy, eh, které eh, vyžadují používat látky do klimatizací, které mají mnohem menší potenciál z dopadu na oteplování. Můj dojem ale je, že výrobci automobilů se snaží vyhnout této povinnosti, protože objednávky těchto nových látek Eh, nebyly zadány, nebo pak, když byly zadány, byly často staženy. Eh, takže, eh, pane komisaři, bude tedy nějaká, nějaký pokyn, nějaká instrukce, jak tady pokračovat, aby byl dodržen duch tohoto právního předpisu? Je totiž také nebezpečí, že v roce 2011 už nebude k dispozici příslušná látka. Bude-li tomu tak, Eh, bude to právě proto, že výrobci automobilů neobjednávají tyto látky. My se blížíme ke kodaňské konferenci a eh, někteří výrobci automobilů s námi hrají jakousi hru, eh, kdy vlastně mm, neberou v úvahu tyto důležité aspekty globálního oteplování. Pane komisaři, tady je otázka, kdo vlastně první tady zareaguje kdo vlastně tady otevře, otevře eh, bránu tady tomuto proudu. A má otázka na vás, pane komisaři, je tato. Budete, budete eh, reagovat eh, a odsoudíte toto jednání výrobců? A jaké by byly důsledky po roce 2011, kdyby se tato situace takto potvrdila? Děkuji, eh, paní předsed, Pane předsedo, já mám otázku na REACH. Pane komisaři, vy jste hovořil o financování eh, agentury pro chemikálie a já s vámi souhlasím, je nepřijatelné, abychom měli na jedné straně právní předpis, ale na druhé straně, aby nebyla dostatečné finanční prostředky pro agenturu, která má implementovat tento právní předpis. Není také přijatelné, aby Eh, docházelo k zředění eh, eh, právního předpisu během jeho provádění. Já myslím, že právě to se děje v případě takzvaného seznamu kandidátů. Seznam kandidátů to je velice mocný nástroj právního předpisu REACH. Je to seznam látek, které, o kterých se ví, že jsou karcinogenní, mutogenní, toxické, Eh, kumulativní a tak dále. Eh, a podle právního předpisu by eh, měly být nejdříve povoleny, než mohou být používány. Tedy musí projít procesem povolení. Je tady 800 takových látek, o kterých se ví, že jsou karcinogenní a tak dále. Několik desítek látek je, jsou látky PVT, ale na seznamu kandidátů je pouze 15 látek. To znamená, že jsou stovky karcinogenních látek a právo spotřebitele na informace tady vlastně není naplněno. Například, když si koupím špatné Eh, šaty, tak eh, právní předpis říká, že já jako spotřebitel mám právo vědět, zda tam jsou obsaženy nějaké látky. Ale existují stovky karcinogenních látek, u kterých mé právo spotřebitele na poznatky, na informaci není eh, v realitě naplněno. Útvary komise které vy, pane Verheugene, řídíte, blokují rozšíření eh, tohoto seznamu na všechny známé karcinogenní, eh, mutogenní a tak dále látky. A já se vás tam proč? Proč blokujete rozšíření tohoto seznamu? Nebo proč vaše útvary blokují rozšíření tohoto seznamu? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Tři body. Za prvé ekodesign. Já s vámi souhlasím, že často se zde používají u členských států nesprávné argumenty ale máme tady problém. V USA, v Austrálii byla žárovka zakázána a tyto nevěcné diskuze se nevedly, protože všichni věděli, že se dostanou do sporu s vládou, třeba se Schwarzeneggerem. Ale my v Evropě jsme také nahrazení žárovek rozhodli a najednou jsou ministři zdrženliví a vlády by měly především dodržet slovo, to, co s námi dohodli. A za druhé lehká užitná vozidla. Jestliže komise letos předloží návrh, tak to neznamená, že letos si všichni musí koupit nová auta. Vždy tady existují přechodné lhuty a proto argument argument, že by letos návrh neměl být předložen, nechápu. A za třetí, farmakologický balíček. Já tady se chci vyjádřit pouze o informacích pro pacienty. Tady existují různé názory ve výboru, které existují a to byste také měl sdělit svému následovníkovi. My všichni chceme, aby neexistovala reklama, ale podíváme-li se na návrh komise, pak tady jasně se hovoří o tom, že dnes bude změněna definice. V článku 1.3 tady se tím hovořilo o informaci a reklamě a tento článek bude veškrtnut. My, my provádíme definici z, změnu definice, ale musíme toto napsat úplně e, jasně. Já souhlasím s návrhem panem Rýsem, ale jsem především toho názoru, že informace by měla být objektivní, aby to nebyla pouze informace výrobních podniků spotřebitelům. Nemůžeme se zaměřit pouze na jednu cestu. Děkuji. A nyní Žir. Eh, pane komisaři, místo předseda komise, děkuji, že jste před chvílí přednesl velmi voluntaristický projev. Ovšem, voluntaristický projev sám politiku nenaplní v realitě světa, kde je kde převažuje deregulace v posledních letech v oblasti léčiv v Evropě i všude ve světě. Podobně jako další kolegové, kteří před chvílí hovořili o padělaných létech, lékách, když prostě o tom hovoříme, máme často pocit, že se příliš mnoho eh, neudělalo ze strany těch strážců zájmů pacientů, kterými jsme my. Samozřejmě jsou tady výrobci léčiv, Eh, v tom legálním řetězci zásobování, ale je tady i ten nelegální eh, řetězec eh, distribuce a je zapotřebí kontaktovat i jiné mezinárodní orgány či organizace, abychom celý tento řetězec mohli mít alespoň do určité míry pod kontrolou. My zde v Evropě Eh, také trpíme padělanými léky, ale všude ve světě jsou miliony lidí, na které tyto padělané léky dopadají. Mohli bychom také hovořit eh, o, tom, o té oblasti stínu, eh, který se týká právě občana, pacienta. Pacient je sám. Je sám nejen proto, že ho nechrání právní rámec, který by mu umožňoval hájit se, ale, jak jste sám řekl ve své odpovědi, pane komisaři, eh, pacient eh, je ještě předmětem neustále reklamy eh, z nejrůznějších stran. Děkuji, pan Bajko. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt biztos úr. Nem véletlenül beszélünk ilyen sokat a gyógyszerreklámozásról, hiszen egy rendkívüli profi... Děkuji vám. Já si myslím, že zde nehovoříme zbytečně o reklamě ve farmaceutickém průmyslu, protože toto přináší hodně peněz a také hovoříme o reklamě, která je určitým způsobem cestná. Jestliže pacienti nedostanou příslušné léky, pak to povede k problému. Já jsem toho názoru, že Brusel se možná chce příliš mnoho, se chce příliš mnoho podílet na rozhodování uživatelů. V já se domnívám, že u farmakologických výrobků však úpravu potřebujeme, protože často dochází k tomu, že se nabízejí eh, léky, které nabízejí zde například snížení váhy a zde se také hovoří, eh, obraťte se na svého lékárníka či lékaře a konsultujte tyto léky s ním, ale je opravdu velice těžké, aby Brusel rozhodl o tom, co je reklama a co by reklama měla být či neměla být. Etický kodex však by mohl vytvořit jistý útvar, orgán, a tento orgán by měl posléze rozhodovat. Karl Heinz Florenz, děkuji. Já bych chtěl podpořit pana Frhojgena téměř ve všech aspektech, ale u agentury pro chemikálie a také u rýče a u aut stále dochází ke konfliktům v členských státech. Členské státy jsou vždy účastny procesu, ale potom u implementace najednou od toho dají ruce pryč. A problém se vyřeší až tehdy, když komise si zvykne na to, aby prezentovala své návrhy také přímo před veřejností. To jsme také e, zažili při e, protože bylo předloženo tisíce stran, také to probírali posléze generální ředitele, ale potom se od toho dali ruce pryč. A potom Německo například, e, také Německo toto kritizovalo a já se také domnívám, že tato cesta správná není. Je to třeba toto probrat s veřejností. A potom ještě druhý bod, pane Verheugene. Jestliže podniky v Německu a i v dalších zemích nebudou mít ruce kapitál, tedy finanční prostředky, pak musíte určitým způsobem kapitál sehnat. A já také vím, že my se jednoduše prostě k penězům nedostaneme. My můžeme zvyšovat standardy, ale nezískáme finanční prostředky na to, abychom standardy mohli dodržovat a také je stanovovat. A nyní prosím, Vandenborg. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, za velmi upřímné vyjádření k otázce informování. Já patřím k těm, které, eh, kteří mají nějaké výhrady k této oblasti. To je věc, kterou dobře znám ze svých předchozích ehm, činností. Myslím si, že poskytnout pacientům veškerou informaci, která je dostupná, to je samozřejmě jasné, ale kvalita této informace je stejně tak důležité, aby také eh, pacienti měli schopnost rozumět poskytnuté informaci. Sam jste řekl, je těžké rozlišit informaci a reklamu. A o to více je to těžké, když zdroj eh, této informace mají obchodní zájmy. Jak tedy zaručit kvalitní, nestranou, neutrální, spolehlivou informaci, která je e, dostupná, srozumitelná občanům? Já velice trvám na všech těchto adjektivech, to je velmi důležité. Hovoříte o e, novinářské etice, ale nestačí jenom říci, to to je informace eh, pocházející od farmaceutického průmyslu. To nestačí eh, k tomu, aby pak pacient okamžitě věděl, eh, co všecko je k dispozici a co je pro něj nejvhodnějšího. Jak mít jistotu, že farmaceutický průmysl bude sám eh, respektovat eh, novinářskou etiku? Jak můžeme eh, zajistit, že i média nebudou mít určité zájmy nerespektovat novinářskou etiku? Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Je smutné, špatné, že bychom s vámi nemohli již v budoucnosti spolupracovat, protože vy jste opravdu vizionář a proto také zdravotní téma patří do jádra celé této záležitosti. Je třeba přejít od kvality kvantitativního růstu k kvalitativnímu růstu. A proto nemůžeme opět opět začít kritizovat informace pro pacienty, protože na tomto tématu již pracujeme celá léta. Nemůžeme nyní se chovat, jako kdybychom eh, na tom nikdy nepracovali. Jestliže toto je demokracie, pak jenom tímto povídáním nebudeme dostatečně konkurenceschopní na celém světě. Neboť eh, informovaný pacient, tady se jedná o právě práva občanů. A zde jsou tato práva pošlapávána. A nyní eh, jsme již všechno deset krát proto uh, prodiskutovali a nyní chceme začít znova. A eh, internet je samozřejmě hlavní stroj padělaných produktů a tím se musíme víc zabývat. Téma auto já bych byl rád, pane komisaři, kdybyste ještě také se více zaměřil opravdu na výrobu eh, bezemisních aut. A já si myslím, že jenom takto se dostaneme dál. Juzu. Děkuji, paní Juzel. Eh, děkuji, děkuji. Eh, pane předsedo, dobrý den, pane komisaři. Já bych chtěla hovořit o velice důležitých problémech, padělaných lécích a informaci pro pacienty. E, jistě je tady legální řetězec, ten víceméně je pod určitou a kontrolou, ale je tady otázka e, informačních kampaní pro pacienty, pro občany e, o lécích, které jsou k dispozici po internetu. A dále je tady také reklama, která působí na pacienta. Informace, které se nyní poskytují. Máme eh, směrnici z roku 2003, eh, která požaduje 24 jednotlivých bodů, eh, pokud jde o informaci o léčivech. Dodejme ještě jeden bod, aby pacient se mohl obrátit na určité osoby, aby mohl se svěřit se problémy, které má já vím, že informací je často u léku mnoho a často to pacient všechno ani nepřečte. Ale je zapotřebí eh, také zdůraznit, že ne všichni mají stejnou schopnost strávit informace, které se mu poskytují. V každém případě já si myslím, že informace musí poskytnout profesionální subjekt, eh, vzdělaný v lékařství eh, poskytnout eh, všeobecnou informaci a to takovým způsobem, který je stravitelný a přijatelný pro průměrného eh, pacienta. Děkuji. Um, Děkuji, pane předsedo. Jenom několik bodů k farmace, farmakobalíčku a k informacím pro pacienty. Já myslím, že paní Rýs i vy, pane komisaři, říkáte, že potřebujeme nezávislou informaci a to je pořád ten problém, když o tom hovoříme, kdo tu informaci eh, poskytuje. To se týká i automobilu. Já když kupuju nový automobil, eh, tak eh, nejdu do továrny výrobce, ale jdu do nějakého neutrálního místa, nějakého obchodního místa, ehm, Myslím, že prostě od přímo od výrobce asi tu e, spolehlivou informaci, objektivní informaci nedostanete. Potřebujete nějakého objektivního neutrálního prostředníka. A to je tady důležité i v případě e, léčiv, aby to bylo neutrální informace pro pacienty. To musíme mít na paměti. Za druhé, hovořil jste hodně o směrnice o farmakovigilanci a já budu zpravodajkou k této věci. A tady je velice důležitá věc a to je právě na prvním místě je bezpečnost pacientů. To je to důležité. E, často se prostě hovoří o tom, kdo je v jakém výboru, e, který členský stát nebo který expert, ale přece klíčová otázka zní, funguje ten systém? a znamená to, že je to tím pádem pro pacienta bezpečnější. To jsou ty centrální e, body nemá eh, smysl chtít eh, aby se naplnily určité kritéria a pak nedát prostředky k dispozici, hovořím o rýči, eh, aby se tyto principy z předpisů mohly opravdu aplikovat tady je tedy zapotřebí, aby rada se e, vrátila e, zpět k té zásadní otázce, kterou je zájem a bezpečí občana. Děkuji. Já se obávám, že čas e, téměř již vypršel a přitom potřebujeme ještě pár minut pro komisaře Frhojgena, aby odpověděl na položené otázky. Takže omlouvám se těm, kdo dostali slovo, příště budou mít přednost řada otázek a čekáme na odpovědi. Já mám radost toho, že mnoho kolegyň a kolegů si přejí dialog, protože já se pokusím co nejdříve odpovědět tyto otázky. Ano, Fiel, pane Fielnen, máte pravdu, jsou tady problémy s členskými státy. Bohužel musím říci, že v průběhu švédského předsednictví můžeme očekávat nějaké velk, nějaký velký pokrok. Švédské předsednictví se tím také nehodlá zabývat. Ani české předsednictví k tomu neospořádalo žádnou schůzi. Tím jsem velice zklamán. A také budu o tom ještě jednou s předsednictvím hovořit, neboť zatím se skrývá op opravdu velké takové propasti mezi členskými státy, protože některé členské státy téma informace pro pacienty vůbec neřeší, protože tady hovoříme pouze o lécích na recept. Některé členské státy vůči tomu mají velké výhrady, protože se obávají toho, že informovaný pacient by způsobil vyšší náklady, čemuž nevěřím, že by tomu tak bylo. Může také nastat opačný příklad, ale my máme jednu studii agentury z Londýna, která byla provedena provedena na základě pobytu v nemocnicích lidí, kteří se dostali do, medi, do nemocnice kvůli špatně podávaným lékům. 5% pacientů v britských nemocnicích jsou v nemocnicích kvůli nesprávným terapiím. 50% se 50% se dalo zabránit, kdyby lidé věděli, co polikají. To je tedy velice silný argument pro to, aby pacienti byli řádně informováni. Je to určitý způsob prevence a také by to vedlo ke snížení nákladů. To znamená, že argumenty některých vlád jsou zcela absurdní, ale já jsem udělal také tu zkušenost, že boj proti byrokracii Bruselu je sice těžký, ale je možný, ale boj proti zdravotnické byrokracii je téměř nemožný. Tady vám pouze mohu poradit, abyste se skutečně řádně vzchopili. Paní Krote, krátká odpověď. Zůstane to u Euro 5, u Euro 6, tak jak to legislativa chtěla. Tečka. Já neznám žádný jiný návrh, který by měnil lhůty, kterými by se měnily lhůty eh, pro vstup zákonu v platnost. Já vlastně vůbec nevím, odkud tato diskuse pochází je správné, že někteří výrobci říkají, že příslušné části nejsou na trhu, ale podle našeho názoru to souvisí s tím, že výrobci je prostě neobjednali a že výrobci nezahájili kusovou, tedy masovou výrobu, ale pravidlo tady existuje a platí a ten, kdo uvede nový návr, nové auto na trh, které nebude nebude odpovídat, pak nedostane licenci a nebude to tedy schváleno. A potom si lidé musí sami rozhodnout, zdali si koupí auto s novou klimatizací či se starou klimatizací. Tady se nic měnit nebude. Já ještě také vyšlu lidi do terénu, aby zjistili, jaká je uh, skutečná situace, to je v podstatě k uspokojení mé zvědavosti, tak abych věděl, jaké jsou výrobní kapacity. Takže výrobci toto musí dodržovat. Paní Hasi, seznam kandidátských látek pro REACH, tento seznam nikdo neblokuje, ani já, ani komise, tento seznam, tento katalog se dále rozšiřuje a sice v tom tempu, jak to zvládneme. Jak kolega Dimas, tak i já máme o toto velký zájem. Jde nám o to, abychom chránili občany před karcigonenními a mutagenními látkami, protože to je náš základní zájem, takže žádná blokáda tady neexistuje. Tento seznam se dále rozšiřuje. Tady celá řada látek, které podléhají jiným úpravám, což je například oprava o ochraně na pracovišti a podobně s dalším kolegou mohu pouze souhlasit, pokud se týče stanoviska a postojů politiků v jednotlivých zemích. Já vás také mohu podpořit v tom, eh, že pokud se týče požadavků na ekonomiku, pak by tyto požadavky měly přijít co nejrychleji. Já jsem také neřekl, že by se neměl předložit žádný návrh. Já jsem pouze řekl, že musíme také v rámci našich návrhů zohlednit investiční možnosti a v současné době vlastně žádné finanční prostředky nejsou, protože auta nikdo nekopuje. Pane Líze, není správné, že byly definice o informací změněny. Musela přece být změněna ona věta, protože my chceme připustit informace v určité míře, ale to neznamená, že je možná reklama v, jedno, v německé televizi se tvrdilo, že eh, komise chce dovolit reklamu pro léky na recept tím, že my tedy formulujeme, že je reklama zakázána, takže to je úplně nesmyslné. Člověk se někdy diví, k jakým závěrům můžete dospět. A mě nikdo nevysvětlí, že by neexistoval rozdíl mezi reklamou a informací. Mezi tím existuje zásadní rozdíl. já se domnívám, že opravdu tuto hranici mezi reklamou a informací dokáže slušný novinář vždycky udělat. To znamená, každému je jasné, co je reklama, co reklama není. Toto je pouze podsouvaný argument, že se údajně nedá udělat hranice mezi reklamou a informací. Náš návrh komise je velice zdrženlivý. Možné jsou informace, které jsou, infor, jsou, to jsou informace, které jsou autorizované eh, nestranými organizacemi a agenturami to je informace, která se stává neutrální tím, že vlastně prošla agenturou. Ten, tato agentura pro léky podává informace, které jsou nestrané a proto se nemůže jednat o reklamu. A já již o tom nechci dále hovořit. Jestliže se domníváte, že, se dok- že vy se dokážete vyhnout tomuto problému tak, že ne stanovíte přesné předpisy pro léky na předpis, pak se dostanete do situace, že potřeba informací bude se ubírat úplně jinými cestami. Ne, lze omezit nějaké informace. Pane Paňo, neexistuje dele, deregulace v farmakologické oblasti. Farmakologická oblast je trh, který je opravdu přísně regulován a v poslední době dochází ke dalšímu zpřísňování. Já neznám ani jediný příklad deregulace, kdybyste mi jeden tento příklad eh, dal, pak budu rád, ale vy jste se také zmínil o výrobcích léků. My tady těsně spolupracujeme s VHO a s dalšími mezinárodními orgány, abychom omezili a zakázali ilegální výrobu podle našeho poznatku jenom v několika málo případech ve, v, v Evropě eh, je jenom několik málo, opravdu minimální počet ilegálních eh, výroben kde byly padělány léky, které byly určeny pro prodej v EU a v Evropě jako takové. To je opravdu mm, velice řídký příklad, ale samozřejmě případy například e, distribuce do jiných kontinentů je častější. A pak tady také hovoříme o lécích, které nejsou na předpis. To je reklama, která se dělá i na jiné produkty, protože jestliže se jedná o léky na předpis, pak vám ho může jenom lékař předepsat. A potom rozhodnutí o koupi eh, se vůbec neovlivňuje, protože pacient vlastně vůbec nerozhoduje o koupi tohoto léku, o tom rozhoduje lékař. Tak, potom ještě slanec Florence. Co se týče přístupu průmyslu a financování investic, které my jim dáváme za povinnost jako legislativou. Zjistili jsme, že v průmyslu je obrovská poptávka po investicích, ale potom byl problém na trhu získat příslušné prostředky. Možná, že si vzpomenete na to, když jsem zde v říjnu minulého roku mluvil o tom, že automobilový průmysl bude v příštích letech potřebovat na 40 miliard eur finančních prostředků. A ta reakce rozhodně nebyla vlídná. Lidé si mysleli, že chci nějakým způsobem dotovat automobilový průmysl, ale já jsem pouze poukázal na to, že zde je určitá mezera v investování, že pokud chceme, aby byla dodržována naše pravidla, tak to bude něco stát. A já jsem rád, že vám mohu říct, že jsme nalezli nástroj a Evropská investiční banka se chopí této role. Jsou to úvěry, které je třeba splatit. Samozřejmě zde, zde udělat i více. Co řekl poslanec Chacimarka, tady s tím souhlasím. A myslím, že na ostatní otázky jsem již odpověděl, takže vám děkuji. Děkuji, pane Ferhagene, za vaši řeč zde v výboru Envy. Kolega řekl, že jste vizionář, doufám, že i váš nástupce jim bude. Snad to nebylo poslední setkání, chceme spolupracovat až do posledního dne, i když nevím, kdy nastane. Takže hodně štěstí a těším se někdy zase na viděnou. Tímto přerušuje jednání do 15 hodin.